Uh, Dobrý den, dámy a pánové. Myslím si, že jsme připraveni začít, protože vidím většinu členů eh, týmu, který má na starosti eh, ten eh, celní kodex tady. Vítám také zpravodajku a nejprve několik oznámení. Nejprve musíme formálně schválit pořad jednání. Děkuji a jenom pro eh, naše eh, posluchače na web streamingu, eh, tak vás také vítám. Možná, že dneska budeme mít kvalitnější obrázky, protože nám sem jde sluníčko. A ti z vás, kteří očekávali, že budeme dnes hlasovat o veřejných zakázkách, upozorňuji, že jsme se rozhodli toto o měsíc nebo zhruba o tři týdny odsunout do 18 prosince, protože zpravodaj a stínoví eh, zpravodajové s tím mají hodně práce. Je to velice eh, složitý text a 2000 pozměňovacích návrhů, takže jsme se rozhodli, že bude daleko lepší, když to doděláme tak, aby to bylo kvalitní a aby bylo stanovisko, ke kterému eh, bude hodně výrazné hlasování, tak abychom tedy to stanovisko měli hodně dobře podložené. A určitě to nezdrží žádnou eventuální dohodu lhůtu eh, nebo tedy harmonogram k řešení celého návrhu. Eh, směrnice o veřejných zakázkách bude na pořadu dne 18. prosince a zítra dopoledne budeme mít mimo jiné i uzavřené zasedání, budeme probírat některé pozněvací návrhy. Pak tady máme také biletem, který je velice dobře oceňován a máme nové číslo. Myslím, že členové už dostali výtisky eh, do svých kanceláří a také upozornit těch, kteří nás sledují na, v rámci webstreamu roamingu, abyste eh, si zařídili eh, abonma. A pak je tady další oznámení. Eh, totiž výbor teď už také má svůj Twitter. Já jsem věděl, že vás tato zpráva velice potěší. A hashtag, my to dnes všem rozdáme, je EP P, potržen, potržítko, single market, všecko v jedno slovo. A, a náš tiskový tým tam dává zprávy o tom, jak postupuje naše zasedání a také je tam vždycky link na naše materiály a tak eh, se tam můžete vyjadřovat eh, naživo k našemu jednání. A pokud máme tady aktivní Twittery mezi členy, tak je tam link eh, na EP Single Market. Paní Stále, vy jste k tomu chtěla něco říci? Já jsem si jenom chtěla Eh, ujasnit načasování eh, těch veřejných zakázek a chtěla bych eh, vám říct, že si myslím, že by bylo daleko lépe, abychom to řešili 18. dopoledne, nikoli v odpoledne. Eh, budeme se tím zabývat. Problém je, že budeme mít dohromady mnoho eh, hlasování a eh, také v lednu budete si muset hodně cvičit prsty během Vánoc, protože budeme mít celý balíček o síťových organizacích, o uznávání kvalifikací, o veřejných zakázkách. Bude to takový maraton, takže proto tady se takhle odle. A budete moct také poprvé používat Twitter během hlasování vzdělání. A e, máte tam také e, ve svých materiálech zápis z minulé zasedání 5. 6. listopadu. Pokud nedostaneme žádné pozná- e, připomínky, je to formálně schváleno. Teď se dostáváme už opravdu prvnímu bodu a jedná se o modernizaci celního zákoníku Unie a o přepracovaném znění. Je to velice složitý návrh a vím, že zpravodajka a stínoví zpravodajové se do toho vrhli s velkou energií. Máme 215 pozměňovacích návrhů a teď je tady paní Rapty, která je stínovou zpravodajkou Eh, za socialisty, pan Schmidt, pan Van de Kapp, nevím, pan Schmidt tady evidentně není za Aldem. Pan Hudson, ten nám možná k tomu nic řekne, paní Rure tady, paní McCatherine za pana Bělena dnes dopoledne a paní Salvini to tady není. Takže půjdeme dále. Nejprve bych chtěl uvítat také zástupce Evropské komise. Ten už tady byl předtím. Za odděl, a bude, je tady také někdo, bude tady za oddělení celní legislativy. A teď paní Kapry, ehm, prosím, máte slovo paní Lagrip a můžete nás tedy ehm, seznámit se svým návrhem. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Dnes jsme se sešli, abychom diskutovali o nových pozměňovacích návrzích, které v našem výboru byly předloženy k přepracování celního kodexu Unie, tři eh, cíle tohoto přepracování, tak jak vám byly prezentovány 26. dubna, byly odloženy, protože původně se počítalo, že 24. ledna 2013 bude eh, lhuta, ale ukázalo se, že nařízení z roku 2008 nebude moci být eh, tedy že by to s tím nebylo v souladu, protože tady je potřeba transformovat některé informatické systémy a české, členské státy potřebují čas na transformaci. Druhý cíl tohoto přepracování eh, je vstup v platnosti Lisabonské smlouvy. Máme tady samozřejmě akta přenesené pravomoci, eh, a máme tady různé články eh, Lisabonské smlouvy, eh, které si vyžadují přepracování celního kodexu, také v souvislosti s bezpečností a s modernizací informatických systémů. Zprávu jsem vám eh, představila 17. září a snažila jsem se tam vložit ustanovení, která usilují o koncenzus mezi různými hráči celní oblasti První téma je, že jsme samozřejmě v postupu přepracování, což znamená, že postup práce a toho, jak jsou předkládány pozměňovací návrhy, jsou ovlivněny pravidly, která se uplatňují v oblasti přepracování textů legislativních a Eh, stínoví zpravodajové a já jsme vyjádřili naši eh, společnou snahu pozměnit ustanovení původního návrhu komise, a to i takzvané bílé části. V parlamentním postupu přepracování Evropský parlament má samozřejmě právo provádět změny takzvaných šedých částí, a aby mohl dělat změny i v bílých částech. A tady je vlastně jeden princip, který vychází z institucionální dohody, pokud jde o techniku právních aktů. Abychom mohli upravovat i bílé části, tak je potřeba dosáhnout co nejširší politické dohody mezi skupinami. A my jsme se pokusili tady v některé, nebo v celé řadě témat eh, dosáhnout této politické schody a během prvního, první prezentace už jsem požádala o to, že bych tu bílou část chtěla také pozměnit. A setkalo se to tehdy se souhlasem většiny stínových zpravodajů. Chtěli jsme totiž vyslat silné, silný pose, politický signál za parlament eh, ve prospěch prohloubení celní unie a valorizace statutu Eh, schváleného hospodářského subjektu a také ve prospěch eh, zjednodušování bezpečnosti a tak dále. Chtěla bych poděkovat všem stínovým zpravodajům, kteří mě podpořili v tomto mém úsilí a kteří souhlasili s tím, že se podepíšou pod společné pozměňovací návrhy, anebo že je schvalují. Takže se stínovými zpravodaji jsme pokročili ve dvou velkých oblastech. Jednak eh, eh, dočasné skladování, to je tedy v té bílé části původního návrhu komise. Tam jsme chtěli předložit pozměňovací návrhy, které by umožnily vrátit se k duchu modernizovaného celního kodexu a zároveň zachovat statut dočasného uskladnění, jakožto situaci a ne jakožto postup, na rozdíl od toho, co je předloženo v tom textu komise. Formalizovali jsme naše návrhy, pokud jde o dočasné uskladnění v asi 20 pozměňovacích návrzích a doufáme, že naše stanovisko bude akceptováno eh, dalšími institucemi. Ale eh, samozřejmě velmi tady eh, napětě čekáme na zástupce komise nebo rady, pokud se budou chtít vyjádřit k těmto pozněvacím návrhům k dočasnému uskladnění. Zajímá nás jejich názor. Další velmi důležité téma vedle dočasného uskladnění je také valorizace statutu schváleného hospodářského subjektu. Také tady stínoví zpravodajové a já e, jsme společně usilovali o to, aby schválený hospodářský subjekt e, byl Takovým základem pro zjednodušení pro naše hospodářské subjekty je velice důležité, aby eh, aktéři, kteří eh, někdy provádí velmi dlouhé, nákladné eh, reformy, mám na mysli především malé a střední podniky, tak je velice důležité, aby mohli v takovém případě získat tento statut a mohli čerpat skutečné výhody. Valorizace nebo schváleného hospodářského subjektu by měla sloužit k přesvědčení dalších hospodářských subjektů eh, o tom, že je zajímavé získat tento statut. My jsme tady celkově předložili asi pět pozměňovacích návrhů, kde jsme se snažili opravdu eh, prosadit eh, schválený hospodářský subjekt. A pokud jde tedy stále ještě o bílé části původního textu, kde stínoví zpravodajové, já i další členové našeho výboru si přáli předkládat pozměňovací návrhy, tak eh, bylo jich předloženo poměrně dost. A na setkání stínových zpravodajů jsme eh, tedy to prošli. Do této doby zatím ještě eh, další členové nenamítali eh, nic proti našim pozdějacím návrhům, což znamená, že ty pozdějací návrhy podpoříme, nebo rozhodně se. Ale nejsme proti tomu, aby eventuálně uh, se někdo další zúčastnil naší diskuze a z tohoto důvodu já, jakožto zpravodajka, k těm bílým částem jsem předložila seznam pozměňovacích návrhů, které jsme předložili my, a stín, tedy stínový zpravodajové a já, Možná, že ten seznam vám bude připadat dlouhý a je tam 71 pozměňovacích návrhů. Jsou tam tedy společné pozměňovací návrhy, které se týkají dočasného uskladnění, eh, schváleného hospodářského subjektu a dalších věcí, dalších témat, které jsme chtěli také řešit, nebo které chtějí řešit naši kolegové. A Uvidíme, jestli bude možné toto v diskuzi uchovat, ty pozměňovací návrhy. Eh, diskutovalo se o těchto pozměňovacích návrzích od stínových zpravodajů nebo od dalších členů našeho výboru. A já jsem to v podstatě spojila, ty pozměňovací návrhy, které byly předloženy k bílé části i k šedé části textu. Pokud jde o šedou část, tak tam se můžeme rovnou pustit do změn, a jde především o prosazení schváleného hospodářského subjektu. Tady je mnoho pozměňovacích návrhů od více poslanců a většinou kráčí stejným směrem. Tedy ty naše pozměňovací návrhy, návrhy stínových zpravodajů. Všechny pozněvací návrhy skutečně usilují o to, aby tento statut mohl být mnohem atraktivnější, operativnější a výhodnější. Je tam asi 12 eh, pozměňovacích návrhů, všechny kráčí stejným směrem a jsou zaměřeny podobně. Někteří naši kolegové si přáli, tak jako já v mém návrhu zprávy, dát do základního textu některá ustanovení, která považuji za důležitá. Už jsem o tom hovořila dříve. I v té <clears throat> v návrhu zprávy jsem vložila ustanovení, které si myslím, že jsou pro základní text důležité. A jsou tady jiní kolegové, kteří uvažují stejně a chopili se podobné iniciativy. Já si uvědomuji, že musíme i nadále zůstat bdělí, aby závěrečný text eh, nebyl příliš těžko, těžkopádný a aby se příliš neprodloužil. Musí to vše být čitelné, přehledné, zjednodušené. A já se snažím přesto přihlédnout k těm posledním, eh, k těm pozměňovacím návrhům, kteří se snaží tam ty základní věci do toho textu dát, ale zároveň, aby to vše bylo přehledné a srozumitelné. Další věc, eh, kterou si přáli naši kolegové, je zjednodušení některých postupů, eh, pokud jde o souhodné vstupní celní prohlášení a, a, a ehm, také nějaké prohlášení na výstupu. Tady také by to mělo umožnit eh, hospodářským subjektům anebo schváleným hospodářským subjektům, aby byly sproštěni některým eh, konkrétním eh, postupům. Já proti tomu v podstatě nemám žádné námitky, protože já s tím v hrubých liních souhlasím, ale myslím si, že musíme velice pozorně sledovat tato přání některé postupy usnadnit anebo jejich části odstranit. Musíme najít vyváženost, protože eh, celní pravidla mají úlohu chránit, zajistit bezpečnost a jistotu. Různé kontroly a formální kroky jsou tím pádem eh, určitým vyjádřením těchto pravidel a těchto snah takže musíme samozřejmě eh, usilovat o usnadnění, ale zároveň tady musíme zaručit eh, respektování určitých bezpečnostních eh, pravidel a pravidel, které slouží větší jistotě. Další témata byla také předmětem pozměňovacích návrhů poslanců z různých skupin a také jsme o tom velmi intenzivně diskutovali se stínovými zpravodaji například eh, možnost zrušit povinnost pro celního zástupce a nebo schváleného hospodářského subjektu, eh, aby měl své sídlo na území eh, celní unie. Musíme najít vyváženost mezi stanovisky těch poslanců, kteří by si přáli zakázat tuto možnost odstranit tuto povinnost a těmi, kteří si přejí, aby tam ta povinnost byla. Přejí si to striktně. Eh, potom pravidla původu, to je téma, které je velice důležité. Některé pozměňovací návrhy, které byly předloženy na toto téma, byly velmi eh, tedy důležité, zajímavé. A já jsem některé pozměňovací návrhy eh, zohlednila, snažila jsem se zohlednit jejich základní filozofii a pokud eh, to tady schválíme, tak nám to umožní, aby parlament měl silnou pozici a jed, jedinečnou pozici na toto téma. Eh, potom eh, určení celní hodnoty, to je téma, ke kterému kolegové nejsou lhostejní. Toto téma, stejně jako pravidlo původu, i tady nás čeká ještě kus práce, abychom vypracovali kompromis a dosáhli většiny v našem výboru. Pokud jdou, jde o výjimky e, z článku 6, je to článek, podle kterého elektronický postup má být používán pro výměnu všech údajů mezi celními orgány a hospodářskými subjekty. Tento princip má usnadnit interakci mezi celními orgány, Eh, nebo pro celní orgány, ale má být také zajištěna bezpečnost cirkulace zboží na našem území. A já si myslím, že i tady musíme i nadále usilovat o kompromis, musíme usilovat o eh, vyváženou formulaci. A tím už se dostávám k citlivé otázce rozdělení pravomocí mezi aktiv přenesené pravomoci a aktiv přímé pravomoci. Je to citlivá poměrně uh, nová otázka pro náš parlament a já si myslím, že by bylo vhodné, abychom na to nahlíželi koherentně a globálně, abychom zajistili, že výsady a pravomoce našeho parlamentu budou zajištěny. Samozřejmě tato otázka rozdělení pravomocí mezi akty v přenesené pravomoci a akty v přímé pravomoci nesmí být eh, důvodem boje mezi našimi institucemi nebo sváru mezi našimi institucemi. Každá instituce musí usilovat o to přiblížit se ostatním a nalézt kompromis vyvážený, rozumný kde by eh, jsme umožnili celní oblasti, která je pilířem Evropské unie, pokročit vpřed. Některé posměvací návrhy Evropského parlamentu ovšem protiřečí pozici Evropského parlamentu, pokud jde o naše pravomoce. Nebudu to tady uvádět, ale jsem s kolegy v kontaktu a, a budu s nimi jednat eh, o tom, zda je ponecháme nebo ne a budu zdůrazňovat zájem naší instituce. Dostáváme se eh, do jedné z posledních fází této práce a já se stínovými zpravodaji a se všemi členy našeho výboru, eh, tedy chci spolupracovat na tomto Eh, komplexním a zajímavém tématu. Navrhuji, aby jsme mohli během příštího plenárního zasedání ve Štrasburku uspořádat další setkání stínových zpravodajů. Pokusíme se nalézt takové datum, které by vyhovovalo všem. V tuto chvíli bych řekla, že jsem velmi zvědavá na poznámky komise a rady, pokud nějaké připomínky budou mít, k naší práci a k tomu, kam se to posunulo. Závěrem bych, pane předsedo a vážení kolegové, řekla, že chceme vytvořit základy pro účinnější a hlubší celní unii, která má přispívat k vytváření příznivého prostředí pro konkurenceschopnost, růst a zaměstnanost v Evropě a která má co nejvíce odstranit administrativní problémy, zátěže, které brání našim hospodářským subjektům ve volné činnosti. A zároveň chceme zajistit bezpečnost a jistotu, která je tak důležitá pro obchod v Evropské unii. A je to také velmi důležité pro naši společnost. Ten způsob, kterým bych chtěla spolupracovat, by měl umožnit vytvořit silnou pozici Evropského parlamentu nebo v našem parlamentu. Všichni máme stejný eh, cíl, chceme prohloubit celní unii, protože je účinnější a hlubší celní unie která bude fungovat na základě modernějších a pragmatičtějších principů, je důležitým článkem prohloubení vnitřního trhu, který je eh, pro nás tak velmi důležitý v našem výboru. Děkuji. Děkuji za vaše vedení v této velice složité otázce a také za eh, přehled některých těch problémů. Naše, eh, my se zabýváme těmi změnami a vy jste popsala ty další části, které mají um, korigovat za které zásadní věci vedle toho, vedle těch, uh, toho recastu. Takže to otevírá celé eh, prostor jednání s radou a komisí, eh, co týče změn toho klíčového textu jako takového, který spadá pod institucionální dohodu mezi námi. Myslím, že eh, mm, základ nebo změn, změny v tom klíčovém textu budou podstatou hlasování v tomto výboru no, předmětem hlasování toho výboru. Začneme tedy, eh, dám slovo stínovým zpravodajům, začneme paní Raty. Um, především chci pogratulovat paní Legrip za její vynikající práci, kterou odvedla eh, v této obtížné a citlivé oblasti. To chci zdůraznit. Ty otázky popsala velice jasně a to, díky tomu také já mohu být velice stručný. Tedy velice stručná. Co se týče dočasných skladů, to již zpravodajka analyzovala, takže já nebudu zacházet do um, detailů. Byla um, Popis i... Mm, Byla podlož, přiložena celá řada uh, pozměňovacích návrhů i z um, ehm, ostatních frakcí. Co se týče zjednodušení postupů um, efektivním i bezpečným způsobem, tyto věci jsou velmi důležité. Další um, téma je na finanční agentura to se týká samozřejmě přenesených pravomocí. A co se týče um, příslušné finanční um, ekonomické agentury, v tom kodexu, který nyní platí, tak musíme být velice opatrní v tom, co budeme delegovat komise, aby k rozhodování tato finanční agentura, ekonomická agentura, by, hrala, by se hrála důležitou roli během tohoto finančního období a myslím, že musíme zohlednit národní um, specifika ne z důvodu protekcionismu, ale proto, abychom chránili malé a střední podniky to chci jasně říct, aby nedošlo k nedorozumění. Není to tedy protekcionismus, ale malé a střední podniky a jejich ochrana. Co se týče elektronické komunikace a e, cel, potřebujeme nějaký elektronický systém, to je bez pochyby. ale myslím, že mm, bude třeba předložit nějaké e, vysvětlení, která budou muset být nejenom předložena, musí být také elektronicky komunikována. To znamená, že e, lidé k ním musí mít elektronický přístup. Co se týče případů, kde je e, zrušena ta potřeba poskytovat dodatečná vysvětlení, tak v tom kodexu je další faktor. Jinými slovy, ti, kteří to vysvětlují, nemusí mít sídlo v Evropské unii. Mluvíme o státech, které jsou, mají hranice s Evropskou unii, a současně by používali stejný systém celní. Je tady spousta práce a, jak řekl zpravodaj, tak máme dohody, obecné dohody, um, jsou tam mm, velice důležité detaily, na které musíme věnovat pozornost. A jenom tak se nám podaří dosáhnout nějaké dohody nakonec a postupovat dál efektivně a bezpečně ve prospěch občanů Evropské unie. Ještě jednou chci poděkovat paní Legrip a dalším a našemu předsedovi, který podpořil a nás podpořil a velice nás pomohl v této velice obtížné tématu. Děkuji, pane Já se omlouvám, protože budu muset odejít. Pracuji na další zprávě, budu vedle, ale zase se vrátím. Takže nemyslete si, že odcházím, protože nemám zájem o to, co se bude tady dít. Velice mě to zajímá, jenom prostě musím jít na chvilku vedle a za chvilku se vrátím. Tak my vás rádi přivítáme zpátky. Pan Háci Makakis, myslím, že mm, hovoříte jménem pana Šmita, který chce poděkovat zpravodaji, stínovým zpravodajům za dobrou spolupráci, především při mm, mm opravách těchto částí, kde eh, parlament chce zajistit, aby podniky skutečně mm, měli prospěch z toho statusu sváleného subjektu. Dále mm, článek 1.34 eh, dočasné sklady mm, to ze zvláštního postupu. Dále je nutné, aby všechny členské státy měly uspokojivou úroveň dohledu, ale kolega Smith chce zdůraznit, že komise by měla mít možnost udělit výjimky členským státům a e, cílem testovat modifikace při aplikaci e, celní legislativy. Nové technologie budou ve prospěch všech členských státech. Ehm, celní hodnota určuje celní dluh a to má přímý dopad na cla a také na evropský rozpočet tím, že zrušíme pravidlo prvního prodeje, tak by to mělo negativní dopad na evropskou ekonomiku. A pan Schmidt chce zdůraznit, že to je nutné pro zajištění těchto výhod i do budoucna. Dále Oleš mi věří, že pravidla um, bez nepreferenčního původu jsou velmi důležité. Proto tento, by tento legislativní návrh měl obsahovat jasné definice. E, Vyrov, vyvážený je si jist, že vyváženýho e, kompromisu se, budou, se spravodajkou bude dosaženo. Děkuji, paní Lule. Také já chci výslovně poděkovat zpravodajce a potvrdit, že naše frakce souhlasí s kompromisními návrhy. E, jenom časově jsme je nestihli podepsat, ale souhlasíme s nimi to chci říct jasně, aby bylo eh, jasné, že velká většina parlamentu její návrhy mm, podporuje, to chci tedy jasně říci. Myslím také, že pozměňovací návrhy zpravodajky jsou vyvážené, což není jednoduché vzhledem k těm mnoha eh, nejrůznorodým zájmům. Jsou to i obrovské hospodářské zájmy, i bezpečnostní myslím, že se skutečně snažila najít eh, nebo předložit vyváženou zprávu. Na jednu věc chci odkázat, jak pan Schmidt eh, to téma mm, pravidel původu, tak tady musíme dát pozor na to, abychom měli právně bezvadnou, eh, dokonalou úpravu. Pokud tady nebude právní jistota, tak budeme mít více, pro, vytvoříme více problémů, než vyřešíme. Takže tady apeluji na mnohé pozměňovací návrhy. Právě u pravidel země původu musí být jasné, pr, eh, právně nicky jasné definice. Thank you very much. Uh, Mrs. McLaughlin. Děkuji, paní McLaughlin. Já mluvím za pana Výlanda. Ehm, budeme spolupracovat se spravodajkou a stínovými zpravodaji v mnoha pozměňovacích návrhech, abychom dosáhli jednotné pozice v rámci výboru, stejně jako tomu to bylo v, při modernizaci cel. Mnoho otázek se týká no, statusu. Kolega Wieland jich předložil několik. A jak již uvedl, my podporujeme jasnou um, Ehm, zjednodušení pro eh, podniky, které to již mají, protože eh, to získávání může být obtížné. Co se týče pravidel země původu, tak tady by mm, kompromisní formulace byla otázka pouze spolupráce mezi stínovými zpravodaji. V článku 62 týkající se hodnocení, eh, mm, oceňování, celního oceňování. Tady jsou různé návrhy. Z mého hlediska já podpořím to, co by nemělo negativní efekt na evropskou ekonomiku. Dále pozměňovací návrhy týkající se přenesených pravomocí to je otevřené, dokud to nebudeme moci projednat se zpravodajkou a stínovými zpravodaji. Děkuji. Thank you very much. Mnohokrát děkuji. Přeje si ještě někdo, eh, kromě stínových zpravodajů, se vyjádřit? Pokud ne, pak eh, bych eh, se zeptal komise, zda chce na to reagovat. A víme, že asi nebudete moci potvrdit žádnou formální dohodu s komisí. V tomto případě je to ta věc, o kterou šlo mě, co se týče formalizované dohody. Já jsem se také sešel s komisí a jednal jsem o tom. My tedy aktivně vedeme eh, dialog, my, komise a rada. Doufáme, že eh, se do, eh, pracujeme kroku. Čili chtěl bych vás teď požádat, pane Krabe, abyste nám řekl, jak to zatím vypadá. No. Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych chtěl říci, že harmonogram pro přeskum tohoto návrhu a pro ukončení eh, této práce je výzvou pro všechny instituce a proto bych chtěl poděkovat vašemu výboru, vám, pane předsedo, a také paní zpravodajce, stejně tak jako všem poslancům za úsilí dodržet eh, velmi nabitý harmonogram. Doufám, eh, že stejné nadšení tady eh, budou prokazovat i další instituce. Pokud jde o prezentaci paní zpravodajky a také eh, pokud jde o komentáře stínových zpravodajů, otázka bílých a šedých částí textu, musím říci, že v každém případě v tuto chvíli komise není schopná formálně se vyjádřit ani k bílým, ani k šedivým částem. Pokud jde o bílé části, tak eh, bychom o tom mohli diskutovat. Uvedu pouze jeden příklad. Paní zpravodajka uvedla o tom, že četné změny byly provedeny, pokud jde o dočasné uskladnění a že to je v podstatě bílá část, ale pro komisi to není jasné, protože komise sama předložila návrh, který mění uh, tyto části textu. To znamená, že to je oblast, kde vyjednávací mm, prostor je poměrně veliký a významný. Ovšem v každém případě, tak jak už tady zaznělo, to, že zákonodárce chce vystoupit k věcem, které nebyly předmětem návrhu komise. To je delikatní záležitost. Je to věc, která musí se zakládat na interinstitucionální dohodě a my vyčkáme až eh, na to, až se objeví postoj institucí, pokud možno sjednocený postoj, aby bylo zřejmé, do jaké míry budeme chtít víc stříct. Nebudu tady hovořit podrobně o všech pozměňovacích návrzích, protože k tomu nejsem povolán, ale chtěl bych hovořit o obecnějších záležitostech, o kterých tady bylo hovořeno. Pokud jde o potvrzení statutu schváleného hospodářského subjektu, tak to je samozřejmě otázka komise. Tento statut jsme vytvořili z tohoto důvodu a otázka, která tady vyvstává, je spíše, zda Podmínky pro přidělení tohoto statutu a výhody, které s ním souvisí, mohou být stanoveny pevně v základním aktu, anebo jestli bychom si tam neměli nechat určitý manevrovací prostor, tak aby to mohlo být vždy přizpůsobeno dané situaci a kontrolní potřebě. Ehm, pokud jde o přístup k některým povolením. Takže tady vlastně v této věci nemáme různý přístup, tedy hovořím o komisi a parlamentu. Není to tak, ale musíme dbát na to, abychom zachovali rovnováhu, tak jak velmi pěkně vysvětlila paní zpravodajka. Další věc. Parlament a tento výbor kladou důraz na určitou myšlenku, které se zastávají i někteří z rady, aby ta ustanovení, která v tuto chvíli eh, dosud byla aplikační ustanovení, aby se dostaly do základního textu, a nebo aby v základním textu byly ty, eh, které jsou v současně v celním kodexu. A to je také otázka rovnováhy. Musíme to zvážit. A pozice komise je taková, že zákonodárce eh, tady nemá povinnost vycházet vstříc komisi, ale pokud ta ustanovení budou dostatečně stabilní a dostatečně známá, nejsou diskutována a pomáhají právní jistotě, bezpečnosti uživatelů, protože to je důležité, tato pravidla by mohla být eh, samozřejmě potom zachována na úrovni základního textu. Potřebujeme vyváženost a pružnost, tak aby nařízení se mohlo vždy přizpůsobit dané situaci a vývoji ekonomického prostředí. Pokud jde o otázku sladění a výběru postupu, ať už je to komitologie nebo e, ten druhý postup, tak tady opravdu se dostáváme na velmi citlivou půdu, protože uplatňování smlouvy v tomto ohledu případ od případu může být vykládán různě a komise by i zde chtěla vyčkat na to, až tento výbor a parlament zaujmou stanovisko k této otázce, k tomu, eh, jaký typ pravomocí by měla mít komise v tom, kterém ustanovení. Vyčkáme také na pozici rady a potom uvidíme podle toho, jestli oba zákonodárné orgány budou mít jednotné stanovisko nebo ne. Podle toho uvidíme, jaké stanovisko zaujmeme my a uvidíme, do jaké míry uh, bude třeba o této věci jednat v trialogu. Závěrem bych eh, zmínil jednu úvahu, se kterou jsem začínal eh, své vystoupení. Myslím si, že vaše práce postupuje dobře. Naplánování eh, schválení tohoto textu je stále načasováno tak, jak bylo původně určeno i jinde to postupuje podobnou rychlostí a požadavek komise nejenom kvůli e, právním lhůtám. Máme tady ten datum 24. ledna 2013. Toho bychom se chtěli držet, protože uživatelé celního nařízení musí vědět, jaký bude právní rámec pro jejich aktivity. Potřebují to vědět co nejdříve. Komise proto velmi apeluje na to, aby původní harmonogram byl zachován a aby kodex nebo tato pravidla byla přijata tak, jak bylo původně naplánováno, tak, aby to celé vstoupilo v platnost před tedy koncem června 2013. Děkuji. Uh, koncem ledna. Um, Děkuji mnohokrát za vaši reakci, za to, že jste vysvětlil některé oblasti, kde pořád ještě, abych to tak elegantně řekl, máme určitý manévrovací prostor. Co se týče otázky aktu přenesené pravo, pravomoci, to je zatím ještě nevybuchla bomba a naše zpravodajka se bude muset snažit ji nějakým způsobem zneškodnit, mohli to takto říci. E, můžete nám prosím schrnout, kde jsme teď a co tady ještě zůstává na základě toho, co řekla i komise ostatní kolegové, paní zpravodajka? Děkuji, pane předsedo, velmi stručně. Děkuji všem kolegům, kteří se vyjádřili. Děkuji stínovým zpravodajům a nebo i jiným, kteří je nahradili. Děkuji za velmi konstruktivní připomínky, které vždy svědčily o skvělém duchu spolupráce. Uvědomujeme si všichni, že téma, které řešíme, je velice složité, technické téma, které má mnoho různých dopadů na všechny možné aktéry a zúčastněné strany. A každý samozřejmě by si přál, eh, aby každá část každého článku byla měněna velice opatrně a přesně. Musíme být velice bdělí a musíme naslouchat tomu, eh, co nám také říkají ekonomické subjekty, podniky, malé, střední i velké. A musíme vše upravovat eh, velmi pečlivě a vyváženě. To, co zde dnes dopoledne zaznělo, ukazuje, že my všichni si toto uvědomujeme a všichni si přejeme postupovat tímto způsobem společně, rozumně, uváženě a vyváženým způsobem. Děkuji také těm kolegům, kteří jasně potvrdili svou podporu pro některé zásadní pozměňovací návrhy, které jsme předložili k dočasnému uskladnění, k potvrzení schváleného hospodářského subjektu jsou tady některá témata, a to tady zaznělo opakovaně, kde bude potřeba opravdu to dobře doladit, dobře se dohodnout. Například otázka eh, elektronických eh, postupů, pokud jde o celní administrativu, potom eh, povinnost sídla na území Evropské unie, že bychom to možná zrušili, potom pravidla původu. Ano, ano, tam jsme se už posunuli a já si uvědomuji, že zacházíme stále dále a proto musíme být stále kreativnější, abychom vytvořili dobré definice, jasná pravidla, užitečná pravidla, která nebudou vnášet nestabilitu, nejistotu Je to velmi důležité a já si to uvědomuji. Vyslechla jsem vše, co tady říkali kolegové, obavy, které zmínila paní Rühle a pan Schmidt, nebo tedy ten, kdo tady zastupoval pana Schmidta. Dále už pokračovat nebudu. Závěrem možná ještě pouze otázku pokračování naší práce na rozdělení kompetencí, rozdělení mezi základním textem a tedy akta v přenesené pravomoci, akta v přímé pravomoci. Já si uvědomuji, že tady to musíme dobře vyvážit, zvážit a pracovat s tím, že potřebujeme dospět k textu, který bude právně jasný. Chci ujistit ostatní instituce, eh, že nám jde o to, určitě především našemu výboru, eh, který by jistě nechtěl postupovat nemoudře, protože tady jde o hodně. Nejenom, že musíme najít vyvážený text, ale nesmí být příliš dlouhý. Nesmí být příliš přehnaně nafouknutý Neměly by tam být části, které jsou zbytečné, měli bychom se zaměřit na to podstatné, dát tam podstatná ustanovení a dále to upravovat těmi dvěmi nástroji, eh, jako je, jsou akta v přenesené pravomoci a akta v přímé pravomoci. To je to, s čím musíme hrát inteligentně pokud jde o to, co chceme do textu vložit a co ne. Musíme opravdu vypracovat text, který bude přehledný a čitelný pro ty, kterým je určen, samozřejmě správním orgánům, odborníkům, ale také podnikům, protože ty potřebují stabilitu, jednoznačnost a zjednodušení. Myslím si, že to už stačí. Jak říkám, naší výzvou je, že musíme i nadále pokračovat stínovým zpravodajům rychle navrhnu nějaké datum pro setkání stínových zpravodajů na Štrasburském týdnu a hlasovat o zprávě budeme, a my doufám, že to dodržíme, je to naplánováno na 18. prosince a doufám, že to dodržíme. Děkuji. Good. Well, thank you. Děkuji mnohokrát a myslím si, že máme také předpokládanou předběžnou diskusi 17. To je důležité a určitě o tom budete jednat také s ostatními a s radou. Jedná se o snahu dohodnout se v první čtení, ale samozřejmě, že to závisí na, zpravodaji, na zpravodajce, na politických skupinách, ale vzhledem k tomu, jaký význam má tato záležitost a vzhledem k harmonogramu, pokud se takto s ostatními stínovými zpravodaji na tom eh, shodnete a zároveň bude Ehm, překládat návrh, tak ehm, pak bude možné to dodržet, ale někdy eh, je takový pocit, že eh, schvalování v prvním čtení nebývá příliš transparentní, tak jenom to prostě říkám. Ale my jsme eh, zveřejnili náš harmonogram, ale samozřejmě, že bude na vás a stínových zpravodajích, abyste se dohodli. Co se týče aktu přenesené pravomoci a prováděcích, váš přístup je velice správný a určitě Eh, spolu i se sekretariátem budeme na tom pracovat tak, aby se ty akty používaly eh, patřičným způsobem. O tom se teď vede diskuse. A jak víte, Komise v současné době eh, vlastně zahajuje soudní eh, řízení proti parlamentu ohledně toho, jaké je vhodné přidělování aktů přidělené, přenesené pravomoci a prováděcích. Já jsem úplně nežertoval, když jsem hovořil o nevybuchlé bombě, protože takový výbuch by soudní rozhodnutí mohlo přinést. Ale myslím si, že tedy vyřešení této záležitosti je velice důležité. A sekretariát mi také připomíná, že všichni máte jednací Ehm, ehm, ehm, jednací řád z roku 2010, abyste se na to podívali, protože to není nějaká abstraktní záležitost, kterou řešíme jenom mezi sebou. Zatím členské státy mají pocit, že akty přenesené pravomoci nejsou dostatečně otevřené pro konzultace. A jak víte, my také jsme přidali určité kondicionality. Někteří si myslí příliš příliš umělým, libovolným způsobem. A teď se parlament snaží, aby bylo dosaženo horizontální dohody s komisí a radou o tom, jakým způsobem se bude řešit záležitost aktů v přenesené pravomoci. A vzhledem k tomu, jaký to má význam, pak eh, si myslím, že třeba eh, si uvědomit, že zatím se to možná dostatečně nezdůrazňuje a možná, že i v souvislosti s, ve spolupráci s předsednictvím se budeme snažit, aby se tohle to všechno bralo dostatečně v potaz. Ale zatím přejeme vám a vašemu týmu hodně úspěchu, abyste během příštích několika týdnů to vyřešili. Možná, že budeme jaksi v přední línii diskusy o aktech přenesené pravomoci a versus prováděcích, takže jenom abyste byli Eh, připraveni. Já se omlouvám za to, že používám takové trošičku agresivní přirovnání, když říkám, že budeme jaksi v té přední bojové línii. Takže děkuji mnohokrát a tím přecházíme k dalšímu bodu našeho dnešního pořadu jednání. Je to energetický plán. Pan Schmidt jak vím, je daleko eh, od jedné z delegací AKP, ale eh, Máme tady pana Hacema Makakise, který je tady vždycky a je velice schopný a tento bude prezentovat za něj. A dovolte mi, abych uvítal pana Pesta, nemýlím se, eh, kdo je tady za komisi, za DG Energetika, aby mohl potom reagoval. Takže jeho poprosíme o vyjádření později. Teď ještě se podíváme, koho tady máme ze stínových ze stínových zpravodaj. Pan Bastos, pan Rur, paní Ruris, pan McClarken, prozatím pan Bielan, takže pan Hakásis má první slovo. Děkuji, pane předsedo. Za pana Šmita bych chtěl poděkovat štínovým zpravodajům za výbornou spolupráci. Jak víte, budeme hlasovat o tomto návrhu, o pozněvacích návrzích dnes odpoledne. Jsou tady určité záležitosti, kde eh, není schoda. Je to jaderná energie například, jak si můžete představit. Eh, eh, tady je návrh, názor, že bude moderní a bezpečná energie i po budoucnosti důležitá. Například zachycování uhlíku a eh, skladování a břidlicový plyn, to jsou ty nekonvenční zdroje, zatím ještě jsou zdrojem obav, ale musíme si udělat legislativní manevrovací prostor i pro budoucí nové znalosti a pan Šmit si myslí, že je možné dosáhnout vyrovnaného rozvoje, všechny ty scénáře by samozřejmě samozřejmě vedly potom k větším výdajům a takové věci, jako jsou energetické daně, daně z uhlíku a povolenky, to jsou velké hybné síly a mohou e, nákladově být efektivnější pro spotřebitele. Chytré sítě jsou velice důležité a také je důležité osvěta a je třeba e, znůrazňovat význam informací pro biznis i pro spotřebitele. Nezávislost energie je důležitá pro efektivitu i zabezpečení dodátek. Pan Schmidt a stínoví zpravodajové se ještě neschodli ohledně ehm, vnitřního trhu, ale je jim jasné, že je důležité ho dokončit. Eh, děkuji. Teď požádám pana profesora Kredit Camposa, protože ten má několik zasedání, eh, která se konají současně. Eh, Děkuji, pane předsedo. Dovolte, abych poděkoval, že jste mi umožnil začít. Já chci pogratulovat panu Šmitovi za práci, kterou odvedl v tomto procesu. Je to velice důležitý dokument, který bude utvářet naši budoucnost v příštích 35 letech. A má zásadní strategickou důležitost. SND podpoří šest pozměňovacích návrhů a jsem přesvědčen, že ten test, text vyjasní. Nemohu se účastnit dnešního odpoledního hlasování, ale přál bych si, aby tento, toto hlasování podpořilo stanovisko, protože je tady celá řada otázků vnitřního trhu transparentnosti, monizace, které jsou schopni dosáhnout konečných cílů mm, bezpečnosti dodávek, udržitelnosti a e, šíření obnovitelných zdrojů díky dobrému fungování národních regulačních a evropských regulačních orgánů. Hlavním cílem je zajistit eh, nižší ceny pro spotřebitele. Víme, že ceny stále rostou, protože síť jsou staré, je třeba je modernizovat, ale doufáme, že po roce 2000 40 eh, začnou ceny pro spotřebitele klesat. Takže dovolte, abych vám dal, co je, eh, co myslím, že je dobrá zpráva. Dohodli jsme se v trialogu o kritických sítích. Mm, bude předmětem konečného schválení radou a parlamentem. a kolegia komisařů. Každopádně to byla ta technická dohoda byla dosažena, která ta dohoda je ve prospěch rozvoje vnitřního trhu. A tady se obávám, že hlavní překážka pro vnitřní trh tady budu opatrný, ale nejsem tady na té straně. Nemusíte to říkat šifrovaně, my vás chápeme. Paní Bastos. Máme tady tlumočení, takže budu eh, mluvit deštinou. Nejprve chci poděkovat kolegovi Šmitovi, který tady není, za, tuto komprom, za tyto kompromisní pozměňovací návrhy. Také děkuji dalším stínovým zpravodajům eh, za jejich otevřenost k dialogu. Ehm, vedlo to k tomu, že ehm, dosaženo koncenzu. Jak bylo řečeno, máme šest pozměňovacích návrhů k šesti klíčovým otázkám. Jde o konkurenci, energetiku, emise, mm, mm, skladování eh, surovin, inteligentní sítě, energeti- ceny energií. Tyto pozměňovací návrhy jsou v podstatě byly dosaženy bez problémů a doufám, že nebude problém dosáhnout konsenzu v přihlasování. Jako spravodaj, sínová spravodajka chci něco říci k návrhu 34. Tam by neměla být fragmentace týkající se snižování emisí proto tady máme mm, slovo národní. 35, nebo 35, ten výraz plně, fully, tam jsme chtěli to tam e, začlenit, aby to nebylo tak e, striktní. PP má realistický postoj. Nevidíme důvod, proč vylučovat nějaký zdroj z energetického mixu. Dále chci zdůraznit, že EPP bylo otevřené konsenzu. Kolega Kamsata stáhl v tomto smyslu návrh 18 a to umožnilo eh, to tam to usnadnilo a umožnilo kompromis. Já jsem sama stáhla návrh 36, abych mohl být dosažen kompromis. chci mm, kolegovi Šmitovi a dalším kolegům pogratulovat a doufáme, že výbor pro průmysl a výzkum převezme naše pozměňovací návrhy. Děkuji vám. Děkuji, paní Role. Velice stručně také já chci poděkovat panu Šmitovi za ty pozměňovací návrhy a za, také za ty kompromisy. Nicméně my jako frakce nebudeme moci souhlasit s tímto návrhem, protože otázka energetiky je rozhodující. A ta vysoká finanč, finanční potřeba vlastně e, skladování energie a světě, tak vzhledem k CCS a jaderné energetice tady nemůžeme souhlasit. My chápeme vaše stanovisko. Tady pan Bíle, pan Handle eh, mi dali eh, poznámky. Pan Bílend říká, že, takže to budu prezentovat, je spokojen s tím textem a kompromisními návrhy, které podpoří, myslí, že text je vyvážený a podpoří zpravodajku především ke kompromisu dvě kde se hovoří o vnitřním energetickém trhu, raz na snižování závislosti na třetích zemích, dále otázka ochrany dat v kompromisu 5 byl přijat a když tam není odkaz na nekonvenční zdroje energie, tak přesto podpoříme zpravodaje. Jsme rádi, že můžeme mm, dělat, pokročit dál. Nyní dám slovo panu Handlovi. Eh, Pan, nebudete přispívat do diskuse, dobře. Já jsem vás chtěl přivítat k výboru, myslím, že jste tady poprvé někdo další chce přispět do této diskuse? Pokud ne, tak dám um, slovo panu Vestrahovi z komise a pak pan Hacimakakis to bude moci schrnout jménem pana Šmita. Eh, děkuji, pane předsedo, já budu relativně stručný. My oceňujeme diskuse, které proběhly v tomto výboru. Mm To stanovisko zpravodaje je v souladu s tím, co mm, soudí komise. Význam vnitřního energetického trhu byl tady zdůrazněn, ten je zásadní pro nás. Komise přijala sdělení v této věci před několika týdny, kde uznává význam dokončení vnitřního energetického trhu tak hlavně pro zajištění toho, aby to byl takový základ, kde se, na kterém se budou stavět další cíle energetické politiky, udržitelnost, konkurenceschopnost, bezpečnost dodávek. Diskuse o jaderní energie, energetice, jedné energetice, to není pro nás překvapivé, že je to pro vás obtížné se na tom dohodnout. Možná se to bude řešit i v odpovědném výboru později. E, domnívám se, že se tedy těšíme na mm, hlasování dnes odpoledne. Děkuji, pane předsedo. Pan Hacima Kakis. Jak už jsme viděli, je obtížné najít rovnováhu v této strategické obtížné oblasti. Oleš Mit dokázal dosáhnout určité rovnováhy i když chápu, že zelení nemohou hlasovat pro. Chci poděkovat všem a zdůraznit, že dokončení vnitřního energetického trhu ne jako sam, cíl sám o sobě, ale pro z jiných důvodů je zásadní. IMCO i ITRE musí na tomto spolupracovat. Děkuji, pane Good. Well, thank you very much. Výborně, mnohokrát děkujeme vám všem. Jenom chci potvrdit, že hlasovat budeme dnes odpoledne ve čtyři hodiny. Už jste eh, slyšeli o kompromisních návrzích, takže se těšíme, že se uvidíme a bude tady Makakis. A samozřejmě, že je to stanovisko pro eh, výbor pro průmysl. Teď eh, se dostáváme k dalšímu bodu a to je stanovisko eh, k mm, směrnici o vysílání pracovníků. Protože máme pětiminutový náskok, tak bych udělal krátkou přestávku. Aha, dobře, tak eh, paní Turunen tady za, sem za chvilinku přijde, čili počkáme, až se sem dostaví. Doufám, že přijdou i stínoví zpravodajové, takže si dáme krátkou přestávku. Pan... A vy budete hovořit za paní Gepard. Ano, dobře. Uh, okay, ladies and gentlemen, I think... a pánové, Velice vítám paní Turunen na našem zasedání, která je zpravodajkou. Týká se to našeho, našeho stanoviska eh, k prosazování směrnice o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb. To je velice důležité. A eh, členové našeho výboru tomu věnovali velkou pozornost. Máme 330 eh, pozměvacích návrhů. To svědčí o tom, jak obtížný, obtížný obtížná záležitost to je pro všechny. Za okamžik dám slovo paní Turunen, aby se vyjádřila k pozměňovacím návrhům. Čekáme ještě na stínového zpravodaje za EPP protože od nich přišlo mnoho pozměvacích návrhů, takže bylo by dobře, aby EPP příště zařídilo, aby tady jejich synový zpravodaj byl včas. Pan paparáci bude, hovo- bude hovořit za paní Gepard. A já budu hovořit místo pana Strička. Nevím, jestli pan Handel se vyjádří za GUI. Teď bych poprosil paní Turunen, aby zahájila diskusi, ale nejprve uvítám zástupce komise. Je tady paní Fienstra, nebo kdo je tady za komise k této záležitosti? Zdá se, že nikdo. My pořád ještě čekáme na zástupce komise k tomuto bodu, ano? Takže my jsme měli začít v 10.20. Podle našeho harmonogramu rozhodně nezačínáme dříve. Začínáme dnes naprosto přesně. Uh, Doufám tedy, že komise sem e, svého zástupce patřičně zvyšla. Ale zatím paní Torunan děkuji a děkuji také za to, že začínáme včas. Velice si toho ceníme, to je dobré. Je mnoho pozměňovacích návrhů. E, tato záležitost e, má určité kontroverzní aspekty, ale já jsem poměrně optimistická, abych to tak řekla abych to eh, tak široce zhodnotila, že dosáhneme dohody. Já eh, se pokusím teď rychle projít články. Nebude to trvat dlouho, ale na druhé straně si zase myslím, že bych vám měla dát také informace o eh, obsahu, tam, kde si myslím, že je možné dojít k kompromisu. Článek 1, to znamená, to je samotné téma. Tady se týká prosazování, jedná se zejména o mm, právo, provádění práva na poskytování, svobody poskytování služeb. A myslím, že spějeme ke kompromisu. Otázka je, tady jsou vlastně dva aspekty a jde o to, jak na ně budeme klást důraz. A myslím si, že to je e, vlastně už podle svého názvu prosazování eh, směrnice. Jde o prosazování směrnice z roku 96-71. Eh, Má zajistit jak tu svobodu eh, zajišťovat služby, tak i patřičně chránit pracovníky. Proto si myslím, že tady bychom se měli dopracovat kompromisu. Druhý článek jsou definice. A i tady si myslím, že je možná dohoda abychom mohli eh, zapracovat různé modely pracovního trhu, včetně skandinávského, německého, maltského. A myslím si, že by bylo třeba říci asi příslušné orgány nebo úřady. Je to znění, které se také projednává v radě. To by totiž mohlo zahrnout celou řadu eh, aktérů, které, kteří jsou zapotřebí pro to, aby se tato oblast pokryla. Článek 3. To je velmi důležitý článek. Eh, chtěla bych eh, Kdybych měla vypíchnout ten nejdůležitější, tak je to asi tři, možná ještě i devátý, dvanáctý a snad i šestý. Nevím, jestli o těchto článcích uvažovala dále komise, nevím, co bylo jejich záměrem, ale myslím si, že to jsou úplně klíčové. Článek 3. Zabránit zneužívání a obcházení. Eh, tam tedy, kde eh, eh, se jedná opravdu o vysílající organizace nebo ne a vysílání pracovníků, čili aby se definovala situace vysílání, aby se zabránilo zneužívání vysílání. Pozměňovací návrhy jdou poněkud různými směry. Co se týče vysílání, vysílající organizace, tady se navrhuje povinný nebo orientační seznam, to navrhuje komise. A já bych dala přednost tomu, aby to byl mandatorní, to znamená, aby tady byla fixní definice, a než aby to zůstalo otevřené. Jiní navrhli to tež. Proto si myslím, že bychom se měli snad snažit eh, dojít k něčemu mezi mandatorní, leč nevyčerpávající eh, seznam aby tedy pozměňovací, pardon, manévrovací prostor měly členské státy, jak to pak de facto vyhodnotí. A pak, co se týče vyhodnocení toho, zda se jedná o vyslaného pracovníka, zase si myslím, že pokud to nebude seznam, který by byl úplně vyčerpávající, pak by to byl kompromis. Také se navrhl takový vyčerpávající seznam, ale to si myslím je trošku nebezpečné. Právní odborníci varují, že by to mohlo vytvořit situaci, kterou by bylo snadné obcházet, protože jestliže bude příliš eh, fixní definice, nebude možné potom posoudit situaci de facto, to, pak by to mohlo být lehce nebezpečné, čili nevyčerpávající, neúplný seznam by mohlo být řešení. Pak jsem a já a jiné skupiny jsem zavedli nový článek 3a, co se stane v případě nedodržování. A to bych chtěla dodat. Nevím, jestli ostatní skupiny EPP to nepředložila například. Nevím, zda to dokáží podpořit. To budeme muset si vyjasnit se stínovými zpravodaji, aby by mohli podpořit tento nový článek. Článek 4, žádné pozměňovací návrhy a tudíž ani žádné kompromisy. Tady je to jednoduché. Článek 5 také o nic, tady nic velké problémy. Pak šest, to je další důležité doba reakce. Kdyby měl členský stát nebo dokdy by měl zareagovat na požadavek jiného členského článku, čili doba odezvy. A paní Gebhardt navrhuje, abychom jmenovali eh, ty členské státy, které nebudou spolupracovat, nebudou plnit tuto směrnici. To je možná jeden způsob ale eh, co se týče konkrétních časových termínů, můžeme eh, posoudit něco, co by bylo praktické například 24 hodin, jak v naléhavých případech navrhuje komise, někdo zase říká dva nebo tři pracovní dny. Musí to být rychlé řešení, ale zároveň v praxi možné, čili z mého hlediska by to nemělo být ideologické, spíše praktické. Ale určitě by bylo užitečné, abychom měli jasně nastavené lhůty a mám pocit, že eh, radě se ty lhuty moc nelíbí. To by tedy znamenalo i lhuty pro jejich administrativy, ale zase si myslím, že je to potřebné. Článek 7, ten by měl být také v pohodě, stejně jako osmička. Pak článek 9, to jsou národní kontrolní opatření. A tady se hovoří o tom, zda zase to má být uzavřený anebo otevřený seznam. Zdá se, že většina je pro otevřený. Já eh, se budu snažit eh, se domluvit eh, se všemi tady ve výboru, abychom zjistili, zda najdeme něco, co uspokojí všechny. Asi jde hlavně o jasnost a transparentnost pro společnosti, aby věděli, co čekat. Na druhé straně určitá národní flexibilita, aby se vzali v potaz také rozdíly mezi takže možná nějaká povinnost zveřejnit národní kontrolní opatření, to by bylo opatření mezi, čili větší jasnost pro podniky, ale zároveň zároveň prostor pro členské státy. 10, 11, 12, 11, 12 tam žádný problém není. Pardon, 10 a 11 nedělají problém. 12, to je možná naopak to nejtěžší v pro tento výbor, protože to je společná a oddělená odpovědnost a není žádná eh, výrazná většina, zda se to má vynechat nebo nechat to tam nebo naopak rozšířit, jak jsem to navrhovala já. A to bude chtít důkladnou diskusi se stínovými zpravodaji. To je hlavní věc, na kterou se budeme muset zaměřit. Mně se zdá, že je velice důležité, aby to tu bylo. Myslím si, že by to byl jeden takový nástroj, ale můžeme také uvažovat o due diligence, ty řešení tohoto typu. Já jsem otevřená k diskusi článek 13, článek 14 a pak dále. Tady žádné velké problémy nejsou. Článek 18 IMI a bilaterální dohody. EPP navrhuje, Eh, bilaterální dohody, aby vypři do tří let a pak by se všechno už eh, převedlo do IMI. To si myslím by bylo v praxi obtížné. Myslím si, že bychom měli udělat všechno, co můžeme, abychom podpořili používání IMI ale neměli bychom mít tady sunset doložku pro bilaterální dohody, které fungují. Některé státy jsou velice spokojené s tím, že je mají jako doplněk a proto eh, mně připadá důležité to takhle nechat, ale můžeme se tím zabývat. Samozřejmě eh, výrazné, výraznější používání IMI si určitě všichni přejeme. Ale abychom zacházeli až tak daleko, že bychom vyloučili eh, bilaterální dohody, to už by bylo moc. Takže já se velice těším na další diskusy, co z toho vzejde. Možná, že 12. článek je ten nejtěžší. V posledu, pokud se nedospěje k dohodě, pak doufám, že ten boj ponecháme výboru pro zaměstnanost, ale měli bychom to aspoň zkusit. A co se týká zbytku, tam jsem optimistická. Děkuji, opravdu velmi děkuji. To bylo velice jasné vysvětlení, jak si tady stojíme. A myslím si, že opravdu se velice efektivní zpravodajka, a aby se kolegové dali dohromady ve snaze najít dohromady. Určitě, co se týče článku 12, tam tam bude třeba hlasovat, protože všichni mají stanoviska. Neměli bychom se bát hlasování, o to tady tento parlament nakonec je. Vím, že je tady řada i z, z, mnoho, z, pozměvacích návrhů skupin a už eh, to jsou určité kompromisy a určitě to ukazuje, jaká diskuse už se o tomto významném stanovisku odehrála. Takže teď eh, paní Thun, ta bude hovořit asi za eh, paní Hanslík, pan Kafe, paní Kaferáty, pan Buzoj a já budu hovořit za naši skupinu a mám tady všechno poznamená pana Strejčka. Takže prosím. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za tuto nesmírně důkladnou práci, kterou eh, provedla paní Turunen. Vím, že paní Hanslík má mnoho růz... oddílných eh, názorů mm, v porovnání s paní Turunen a já to budu číst polsky. Že paní Hanslík tady není je totiž s oficiální delegací Evropské unie na zasedání AKP. Takže ona připravila dokument a já vám ho přečtu. Paní poslankyně zdůrazňuje nutnost dodržet rovnováhu mezi eh, svobodou poskytování služeb a ochranou pracovníků. Všechny eh, prostředky eh, v směrnici musí být úměrné, nediskriminační a odůvodněné tak, aby neznamenaly nová administrativní břemena směrnice, eh, co se týče eh, provádění, nemůže měnit eh, samozřejmě 96, 71 tím, že by měnila právní poklad. Co se týče základ, co se týče vysílání, paní poslankyně Hanzik má za to, že prvky, které jsou v článku 3, mají pomoci příslušným orgánům tam, kde má důvody se domnívat, že příslušný pracovník nemůže být pokládán za vyslaného. Proto se to musí uplatňovat tam, kde jsou pochybnosti a nikoli standardně vůči každému podniku či pracovníkovi. Takže kdyby se to dělalo standardně, pak by to mobilitu e, samozřejmě stěžovalo a stěžovalo by to i rozvoj a malých a středních podniků. Tyto prvky v žádném případě nejsou závazné a proto je třeba poukázat na to, že není možné, aby každé kritérium bylo v každém konkrétním případě splněné články, e, teda, pardon, prvky článku článku 3. Mají čistě orientační charakter a e, sou, vlastně se, řeši, s rozsudkem soudu se musí brát v úvahu s ohledem na specifika konkrétní kauz jeho případu. Teď kontrolní opatření a kontroly. Paní poslankyně zdůrazně nutno zajistit e, e, právo tím, že se schválí uzavřený seznam eh, kontrolních prostředků. Aby byla větší efektivita těchto prostředků, musí se také uplatňovat z hlediska situace v jednotlivých sektorech. Pozněvací návrh paní Turunen má další prvky, které je třeba brát v úvahu, když se hodnotí rizika. Je to pozměvací návrh 159. Podle paní poslankyně Hansrík eh, eh, E, se jedná o hodnocení, pak by bylo toto hodnocení efektivnější. A kontroly budou efektivnější tehdy, jestliže poté příslušný orgán také vytvoří dokument po této kontrole a díky tomu podniky budou mít celé jasno, jaké jsou povinnosti a zase pracovníci budou mít zajištěnou ochranu co do předložených pozměňovacích návrhů. Paní poslankyně Hanzlík má několik pochybností a to tyto. Jedna se týká pokusu definovat vzájemný vztah mezi směrnicí 9671 a směrnicí z roku 2804 v EU e o dočasných pracovnících. Týká se to o popis, e, definici vzájemného vztahu mezi těmito směrnicemi. Paní poslankyně Hanzik má za to, že v prosazovací směrnici není možné takový vztah definovat, protože tam není možné modifikovat specifikovat eh, rozsah působnosti směrnice 9671 a už vůbec ne směrnice dočasných pracovníků. Hodnocení vztahu těchto směrnic může vycházet jenom z jejich z jejich z e, výchozů, které jsou v 22 preambuly směrnice o dočasných pracovníků. Tato směrnice tady v tomto odůvodnění e, říká, že ta směrnice se má uplatňovat v souladu s ustanoveními smlouvy o svobodě poskytování služeb, svobody zakládání podniků, aniž by to mělo na újmu směrnice 96 671, která zase na základě článku 1 se vztahuje na dočasné pracovníky. Pak jsou tady dvě další pochybnosti, která paní poslankyně Hanzlík eh, eh, zmiňuje. Jedna se týká návrhu, eh, že se uplatňuje to právo, ten právní řád, kde obvykle pracuje příslušný pracovník. Jestliže zaměstnavatel nedokáže, že to je vyslaný pracovník. Eh, v takovéto situaci se mimo jiné objevuje eh, eh, možnost uplatnění jiného práva a právních důsledků pro pracovníka a také ehm, právních důsledků pro přijímající stát. Pak je tady další interpreta- pak je otázka také překladu dokumentů. Ideálně, podle paní poslankyně, by to vypadalo tak, že by všechny dokumenty byly e, přístupné ve všech e, jazycích. Nicméně e, soudní tribunál jasně řekl, že povinnost překládat příliš dlouhé dokumenty by mohl vlastně znamenat omezení volnosti poskytování služeb a tudíž by nebyl přípustný. Konečně eh, paní poslankyně Hanzlík pokládá za věc naprosto klíčovou, aby se lépe prosazovala směrnice 9671, aby se řešil přístup k informacím o podmínkách zaměstnání. Ale bohužel velice těžké je dostat se k eh, kolektivním smlouvám a ty jsou eh, velice často plně závazným právním zdrojem a proto musí musí být veřejné. A stejně podstatná je spolupráce mezi členskými státy a je třeba zdůrazňovat také úlohu obou států, tedy vysílajícího i přijímajícího. A proto konkrétně, co se týče kontroly, úloha obou států nabývá na významu, protože jsou tady záležitosti, které efektivně může kontrolovat pouze přijímající stát, anebo naopak vysílající stát. A proto dobrá spolupráce mezi členskými státy je nesmírně důležitá. Velice děkuji za pozornost a děkuji vám jménem paní poslankyně Hamzlík. Thank you very much indeed. Děkuji. A samozřejmě také děkujeme paní Hanslík. A slovo má pan Buzoj. Děkuji, pane předsedo. Já se omlouvám. Ještě pan Koferaty je na řadě. A pan Koferaty. Eh, Děkuji, pane předsedo, ale mě je v podstatě jedno, jestli přijdu na řadu teď nebo později. Důležité je, že se dostanu ke slovu. Chtěl bych poděkovat kolegyni Turunen za odvedenou práci. Měla velice citlivou a náročnou úlohu a splnila ji dokonale. My sdílíme její přístup k tomuto tématu a směry, které jsme předložili, sledují cíl, který jsme, jak doufám, dosáhli, tedy posílit návrh a ještě přesněji definovat některé konkrétní aspekty. Proto je pro nás důležité, aby některá z řešení, o kterých hovořila kolegyně, byla dotržena. Například otevřený seznam článek 3 Seznam musí být otevřený, aby členské státy měly možnost zvolit ještě doplňující kritéria, která se možná budou i odlišovat od těch, která byla stanovena původně, tak, aby případ od případu bylo možné proskoumat, že nebude někdo vyloučen. Stejně tak považujeme za důležité, aby byla přijata některá kritéria, pokud jde o obrat a počet uzavřených smluv. Máme dojem, že to jsou smysluplná kritéria. Samozřejmě eh, to může působit problémy malým a středním podnikům, ale tento problém se vyřeší samostatně. Aniž by zároveň byla vyloučena možnost posílit kritéria zvýšením obratu podniků a nebo počet e, smluv, e, které uzavře. Bezpečnost je také důležité téma. To se týká článku 3, nebo tedy toho, kde se článek 3 neuplatňuje. Tam je důležité, aby bylo jisté, že bude dodrženo právo přijímajícího státu každém případě musí být zabráněno tomu, aby existovaly výjimky z tohoto bezpečnostního aspektu nebo aspektu, který má poskytnout bezpečnost či jistotu. Pracovníci musí od počátku vědět, že existuje dobrý referenční rámec, který je přiměřený, je přesný a nebude měněn. Návrhy k provádění kontrol jsou nastaveny tak, aby kontroly sloužily eh, tomu státu, do kterého je vysílán pracovník. Samozřejmě je možné s tímto státem spolupracovat, eh, tedy spolupracovat i z vysílajícího státu, ale zodpovědný je přijímající stát. Dále ještě jedna otázka, certifikát 1 nesmí být jediným a definitivním kritériem, podle kterého se stanoví, zda podnik náleží určité zemi a nebo ne. Je to pouze jedno z více kritérií, protože, jak víme, certifikát 1 je dobrovolný. A proto tady není povinnost, nebo není tady ani povinnost uvádět eh, místo sídla a potom by se tedy mohlo stát, že se dostaneme do situace, kdy lidé bez vlastního zavinění budou přesouváni z jedné země do druhé, aniž by mm, byla zohledněna možnost původního právního řádu. Pokud jde o bilaterální dohody, je důležité, a také pozitivní využívat systém INI. Nemáme ale eh, žádnou jistotu o tom, jak to bude fungovat a kdy to bude fungovat a proto bychom měli nalézt řešení, které by umožnilo opatrný přechod, ale nebyly spochybněny obsahy smluv. Důležité je, aby byly eh, dočasně zřízena informační a poradenská centra. Osoby, které jsou vysílány od eh, tedy do zahraničí, tak se mohou na tato centra obrátit. Díky tomu by byla zajištěna pluralita. Situace je velmi rozmanitá, tak to dnes již je a proto budeme potřebovat informační systém, protože díky takovému bychom mohli zabránit zbytečným rizikům pro osoby a podniky, rizikům, které by, která by byla způsobena nedostatkem informací. A jedno téma, které jsem si nechal na konec, protože vím, že je citlivé a přesto budeme muset nalézt řešení. A to je řetězec eh, pod smluv nebo subdodavatelských smluv. To je řešeno také ve směrnici o zadávání veřejných zakázek, ale stejně tak to platí i pro eh, soukromé smlouvy. Řekl bych, že by to dokonce mělo platit zejména pro tyto soukromé smlouvy, musíme tam nalézt řešení a uvědomit si, že většinou v té dlouhé v tom dlouhém řetězci subdodatelských smluv je to složité a čím delší je tento řetězec, tím více rizik se k dané osobě vztahuje, protože může dojít mnohem spíše ke zneužívání a ne od toho prvního zadavatele, od tedy od toho, kdo poskytuje práci, eh, jako první na začátku toho řetězce, ale od toho posledního nebo předposledního článku. Myslím si, že je to velice citlivé téma, musíme se na to pečlivě podívat a rozhodně nalézt řešení. Jinak samozřejmě si o tom rádi promluvíme a pokusíme se dosáhnout přijatelných kompromisů. Děkuji kolegům za odvedenou práci kolegyně, pardon, paní zpravodajce. Myslím si, že to udělala velice odhodlaně a skvělým způsobem. Děkuji, pane Koferaty. A nyní má slovo pan Buzoj. Děkuji, pane předsedo. Pokusím se být stručný. Mám několik připomínek k některým aspektům eh, toho navrhovaného taktu, které jsou velmi důležité. Článek 3, 6, 9, 12, tak jak už o tom uh, hovořila Emily. Uh, hovořila o tom, že to jsou nejdůležitější články této směrnice a je to nejdiskutabilnější a proto tam budeme muset nalézt nějaké řešení. Uh, zabránění zneužívání, uh, já už jsem o tom hovořil dříve a dohod, Souhlasili jsme s tím, že potřebujeme mít eh, určité ustanovení o zneužívání a nějakému obcházení eh, pravidel. Eh, pokud jde o sídlo a vysílání, tak tady bychom měli velice přesně definovat a také objektivně, jak to vypadá, co to je a měli bychom tyto pojmy chápat stejně v Evropské unii. Pokud nebudeme používat stejná kritéria, tak bychom mohli dospět k různým závěrům, pokud jde o stejnou situaci, v závislosti na tom, jaký členský stát situaci hodnotí a já si myslím, že to eh, není eh, náš cíl. Eh, pokud jde o další věci, článek 9, národní kontrolní opatření, tak tady bychom měli mít možnost zavést nová kritéria, pokud to bude nezbytné. Pokud jde o kritéria pro vypuštění toho posledního bodu, bodu I, tam se hovoří o přílišném počtu smluv v členském státě sídla. V případě eh, nových podniků a především malých a středních podniků, tak pokud od počátku dostanou smlouvu v zahraničí, tak je běžné, že pro určité období většina obratů bude realizována v jiném členském státě než v tom, kde mají své sídlo. Takže proto to není vždy eh, relevantní. Pokud jde o informaci o podmínkách zaměstnan, eh, zaměstnání, eh, které mají platit, tak tady je velice důležité usnadnit přístup k takovým informacím pro tedy poskytovatele služeb, především tehdy, pokud tyto podmínky eh, obsahují kolektivní dohody. Pokud chceme usnadnit vysílání pracovníků, tak poskytovatelé služeb potřebují mít přístup k těmto informacím, tak aby mohli od samého počátku vědět, co mají svým zaměstnancům zajistit. Chápu, že je potřeba plně informovat vyslané pracovníky o jejich právech, ale nejsem si jist, jestli zřízení dočasných eh, poradenských center by pomohlo. Nevím, jestli je to potřeba, tak jak je to navrhováno. Myslím si, eh, že eh, ne, nejsem si jist, jestli to není spíše břemeno než pomoc pro vyslané pracovníky. Pokud je o princip vzájemné pomoci, tak si myslím, že tato ustanovení tohoto článku jsou velmi důležitá, plně je podporuji, ale také si myslím, že bychom si měli stanovit realistické lhuty pro členské státy. Tak te, pokud je o reakci na požadavek z jiného členského státu, myslím si, že jsem prakticky zaměřen a proto si myslím, že to, co tady navrhuje komise, je příliš krátká lhůta a proto jsem navrhnul, aby tam byla byla lhůta 30 eh, dní, ale o tom samozřejmě musíme ještě diskutovat. Jiní kolegové eh, hm, navrhli jeden měsíc, pokud je eh, požadována inspekce v místě, to mohou také podpořit a pokud jde o ten naléhavý mechanismus 24 hodin, navrhuje komise a to je podle mého názoru pro některé členské státy nerealistické a proto si myslím, že by bylo lepší, abychom tam měli dva nebo tři pracovní dny. Uh, protože eh, myslím si, že to by nezměnilo mnohé pro eh, orgán, který vysílá požadavek, ale eh, členské státy by potom měly větší možnost odpovědět, zareagovat. Článek 9. Tady je snaha mít určitý seznam, tak jak navrhuje komise, tak aby byl jednotný přístup v Evropské unii. Společně s některými kolegy jsme navrhli kopie Eh, zaměstnavatelské smlouvy a některé další věci, aby byly buď v papírové nebo elektronické podobě podle volby poskytovatele služeb. Článek 12, to je poslední připomínka, eh, ručení společné nebo oddělené, to je obtížná otázka, já chápu, Eh, že takové systémy v některých členských státech existují, ale nemyslím si, že je to správné. Neměli bychom to prosazovat na evropské úrovni, protože pokud někdo nerespektuje určité povinnosti nebo se dopustí přestupku, tak potom musí nést odpovědnost. Je to eh, věc eh, soudního systému, tento potom musí vyřešit ehm, ehm, nevím tedy, kdo by měl eh, potom nést eh, ty náklady. Někdo z komise navrhnul, že pokud podnik eh, vykonal náležitou péči, tak potom nebude nést odpovědnost, ale já si nejsem jist, že pokud tady budeme mít jasnou, nejsem si jist, jestli tady budeme mít jasnou definici náležité péče a proto si myslím, že ty členské státy, které mají ten systém nebo které si přejí takový systém zavést, pokud to bude v souladu s jejich právním systémem, tak ty by měli mít tu možnost to, to učinit. A nemyslím si, že bychom všechny členské státy k tomu měli nutit. Po celý ten uh, řetězec a pro všechny odvětví by to asi nebylo dobré. Proto si myslím, že eh, by to pouze odradilo podniky a zatížilo by to celý ten proces a malé a střední podniky. Ale čekám na závěrečnou diskuzi. Myslím, že tam nalezneme kompromisy, tak jak se to stává velmi často. Děkuji. Uh, thank you, Christian Buzoi. Um... Děkuji. A uh, já bych se stručně vyjádřil za naši politickou skupinu jakožto stínový zpravodaj a navážu na to, co už kolegové řekli. Uh, Myslím si, že z našeho pohledu eh, naprosto chápeme a akceptujeme skutečnost, že musíme zlepšit prosazování směrnice o vysílání pracovníků. A zajímavé bylo, eh, že jsme o tom eh, diskutovali, o tedy směrnici o službách, o jejím provádění. A e, když jsme na ní pracovali, tak jsme to velmi spojovali e, se zlepšením směrnice pro vysílání pracovníků. Komise nás v tom podporovala a my jsme tyto dvě věci vnímali společné, protože směrnice o vysílání pracovníků bez pochyby souvisí s otázkou e, svobody usazení při poskytování služeb. Takže musíme vylepšit fungování vnitřního trhu také tím, že tam budeme mít eh, silnější eh, prosazování. A to by mělo být také cílem stanoviska našeho výboru. Nevnímáme to jako příležitost eh, změnit působnost té, tedy hlavní směrnice, ale spíše se chceme podívat na tato ustanovení. O to jsme usilovali a tady jsme spolu připravili několik pozměňovacích návrhů, abychom zajistili, že jakákoliv ustanovení, která předložíme, nebudou diskriminační a nebudou vytvářet eh, zbytečné administrativní břemeno a nebudou odrazovat eh, osoby od toho, aby eh, využili příležitosti, které poskytuje jednotný trh a také směrnice o službách. Nechceme odrazovat malé a střední podniky v jejich krocích do vnitřního trhu. Chceme, aby byly vytvářeny nové pracovní příležitosti a to byl také cíl eh, směrnice. Eh, chtěli jsme to vyvážit. Předložili jsme návrhy k článku 3 v tomto ohledu. Myslíme si, že jsou to velmi pragmatické návrhy. Udělali jsme návrhy k 5, 7 a 9, abychom eh, dobře nastavili tuto rovnováhu mezi prosazováním a zároveň nenastanovováním příliš velkého břemene pro malé a střední podniky. A informační systém pro vnitřní trh má eh, důležitou roli při provádění směrnice o službách, pokud jde o kompetentní orgány, aby mohly spolupracovat v oblasti povolování, tam, kde je to potřeba, příslušné orgány v tom celém hrají velmi důležitou roli a proto se doníváme, že pokud neposkytneme pobídky, tak ten informační systém pro vnitřní trh by nebyl používán. A on tady existuje právě proto, aby používán byl a aby se vylepšily přeshraniční eh, úkony a transakce. A jinak souhlasím také s tím, co tady zmínil pan Buzoj. Nemyslíme si, že je nutné tady eh, vnucovat nějakou eh, konkrétní formulaci, například pokud jde o ručení eh, společné nebo oddělené. Ve všech členských státech pracovní trhy jsou odlišné a jak víme z diskuzí, které jsme vedli také u zadávání veřejných zakázek, tak úroveň prosazování a kvalita prosazování také v rámci směrnice o vysílání pracovníků je různá na Eh, různých trzích eh, nebo členských státech. Budeme diskutovat i nadále s Emily Turunen a myslím si, že se nám podaří dosáhnout eh, dobré kompromisy, protože to usiluje o něco, oč usiluje náš výbor už v souvislosti se směrnicí o službách. Víme, že je to provázané a my tady chceme jednat s orgány a doufáme, že potom předložíme opravdu užitečný a rozumný návrh pan Hendl. Je tady více řečníků a já bych vás, tedy pardon, více lidí přišlo a já bych vám chtě, vás chtěl eh, přivítat. Vy tady nahrazujete pana Gustafsona, který byl dříve členem tohoto výboru. Jsme velmi rádi, že vás tady můžeme uvítat a těším se na váš příspěvek. Děkuji, pane předsedo, za to přivání. Já se musím omluvit že ještě jsem se neznal všechny způsoby v tomto výboru. Ve výboru pro zaměstnanost a měnové otázky jsou jiné postupy, takže jsem byl trošku překvapen. Prosím, že o, odpuštění. E Kolegyně Torunen předložila vynikající zprávu ehm, a skvěle připravenou práci. To jsem ani nic jiného neočekával, protože ji znám ze spolupráce s eh, Výboru pro zaměstnanost, takže děkuji, Emily. Věřím, že se věnujeme tady tématu, který ehm, se stále potvrzuje to více, co se snažíme legislativně zasáhnout do určitých okolností, tak o to rychleji se ta očást, ta otázka obcházení našimi, našich pravidel se objevuje stále aktuálněji. To vysílání pracovníků je jeden z nejvýznamnějších mm, oblastí. Já to znám ve své praktické práce jako odborový tajemník a e, setkávala jsem se celou řadu e, různých zájmů mm, mm, vedení i zaměstnanců, kteří mě informovali o této mm, materii, kterou se tady snažíme regulovat. Nejde o podmínky veškerých zaměstnanců, ale také zaměstnanců na místě, tedy platového dumpingu. A pro moji frakci jde také o ne- ne- neférovou um, kon- konkurenci, kdy si často stěžují ti, kteří jsou sídlí tam na místě, eh, tak se stěžují na nové podniky, na zakládání nových podniků z jiných členských států, kteří sázejí na eh, nižší ceny díky platovému dumpingu. To je okolnost, eh, ve které, eh, okolnosti, za kterých je nutné regulovat. Já se chci zaměřit na tři body. Věřím, že každá regulace, kterou provedeme, nebude mít hodnotu pokud nebude dostatečně kontrolována a sankcionována. Argumentace, která eh, říká, že by to znamenalo příliš velkou byrokracii, je špatná. Každá regulace, která nemá kontrolu a sankce, nemá žádnou hodnotu, protože ti, kteří to ignorují nebo nedodržují, nejsou potrestáni nebo kontrolováni. Druhý bod. Věřím, že je důležité vzhledem k otázce ručení, zda bude um, mm, celková anebo částečná, tak tedy jak toto regulovat. Protože ze zpráv mých eh, nebo řady zaměstnavatelů je tomu tak, eh, že ten Mm, poskytovatel ví, že podmínky eh, vlastně nebudou pracovní a znamená nebudou dodržovány u dalšího kontraktora, takže je zásadně nutné toto řešit. Netvrdím, že to je vždy tomu tak, takhle, ale v mnoha případech se to systematicky zneužívá, aby e, Eh, nebyla, nebyla dodržována tato úprava. Dále chci poděkovat eh, um, zpravodajce. Já doufám, eh, ještě v jedné věci jsem, doufám, že jsem tomu špatně pochop, rozuměl, protože to mu není tak, že bychom se mohli opírat o to, že soud něco zakázal. Pokud soud Eh, ty pra, překlady pracovních podmínek nepovažuje za eh, povinné, tak je naším úkolem eh, zajistit, aby pro všechny zaměstnavatele i zaměstnance bylo možné všechny nutné pracovní podmínky mít k dispozici v, dan- v jazyce dané země. To je otázka transparentnosti, to je otázka kontroly a na tom se musíme e, v té zprávě shodnout. Děkuji. Děkuji, pan Handl. A těším se na vaše další příspěvky, které budou vítané. Chce někdo další vstoupit do této diskuse? Overmaje další. Pan Overmaje, prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já chápu, co jste říkal, že bude nut, to bude nutné, eh, tedy na jedné straně snížit byrokratickou zátěž, na druhé straně ale také právní jistota, ochrana zaměstnanců, ehm, rovná pravidla hospodářské soutěže a tak dále. To všechno je třeba zohlednit a najít tady rovnováhu. Já z té diskuze chci vypíchnout jenom dva body, e, totiž ověření e, možnost kontroly úřadů, celních a jiných orgánů. Proč mm, tedy je to nutné? Už byla řečena možnost, tedy pro, mm, zmíněna možnost prověřování kontroly dokumentů, to je pochopitelná věc. Seriózní Mm, kontrola podkladů zaměstnání, k zaměstnání mest, kontraktům a tak dále, eh, co se týče objemu a trvání eh, zaměstnání, to všechno se musí dokumentovat. A to je otázka eh, těch podkladů, hodně toho pracovního pasu a tak dále. Dále otázka transparentnosti ehm, jazyka země. To je mm, nutné. Já nechápu, eh, jaké výhody by to přineslo, kdyby to odpadlo, protože by to nakonec vedlo k tomu, že by i pro tu vlastní firmu um, přinášelo problémy, například právní lhůty a podobně, um, jejich nedodržování, jaké by to mělo důsledky. Také nechápu, proč by tady nemělo být nez, eh, umožněno nezávislé, nezávislá kontrola. Podívejte se na rizika, eh, která je v, eh, v celé řadě projektů jsou nedostatečně zohledněna. Proto si myslím, že není rozhodující, zda tady bude, zase to bude týkat pěti nebo pětiset pracovníků um, to by nemělo na velikosti záviset. Dále, všechno, co není sankcionováno, takže je zbytečné. Pokud chci mít mm, pravidla, které jsou vykonatelné, tak tam musí být možnost provádění sankcí v jednotlivých členských státech. Děkuji. Děkuji, pane Obermajere. Eh, vím, že komise tady naslouchá. A dnes právě je pracovní skupina eh, příslušná, která pracuje, proto tady není eh, zástupce komise, který by to měl normálně na starosti, ale komise poslouchá. Takže pane Turinane, paní Turinan, můžete nás prosím informovat o tom, jak se momentálně stojíme, o harmonogramu a podobně. Děkuji a děkuji všem, kdo se připojil do této diskuse. Je to zajímavé a už se opravdu blížíme k vyřešení podstaty věci. Co se týče EPP, pak prosím řekněte paní Hanzlík že možná naše stanoviska nejsou až tak rozdílná, ano, možná, že máme poněkud odlišná východiska, to je nejspíš pravda. Ale myslím, co se většiny článku týče, měli bychom schop, být schopni se zblí- k něčemu společně dostat. Článek 9 eh, ten jste zmiňovala za paní Hanzlík, říkáte, že je důležité zlepšit eh, právní jistotu a mít tady uzavřený vyčerpávající seznam. Myslím, že musíme ale také poslouchat, co nám říkají pracovní inspektoráty, národní úřady, protože ty zase chtějí větší flexibilitu. Na druhé straně, jak už jsem říkala, mohli bychom v každém členském státě vytvořit větší transparentnost. Je velice jasné vlastně, aby bylo jasné, eh, co se dá od kterého podniku nebo co se má um, očekávat. Čili povinnost povinnost eh, zveřejňovat národní koordinační seznamy, aby každá společnost věděla, co může čekat. Tady mohou být určité rozdíly mezi členskými státy a pak tady eh, může být eh, evropská záležitost, tedy řešení, které by každopádně bylo ve všech členských státech, ale tím se budeme ještě zabývat. Je také nutné se podívat na zaměstnavatele ve stavebním sektoru. Eh, tam jsou pro eh, zaměstna- organizace a městnavatelů jsou pro otevřený seznam, tak snad bychom se měli na to podívat i z praktického hlediska. EPP také hovoří o tom, že by tady měla být větší transparentnost a snažší přístup k informacím. S tím je naprosto souhlasím a to určitě posuneme dopředu. Pak bych řekla socialistické skupině. Děkuji za eh, laskavá slova a za další pozměňovací návrhy. Myslím, že některé ty věci jsou opravdu velice eh, důležité a měly by se zahrnout do kompromisu. Alda, článek 3. Pan Busoj znovu zdůrazňoval právní jistotu a tudíž uzavřený seznam u definicí. Zase měli bychom se zamyslet na, na důsledky takového vyčerpávajícího seznamu zda e, nevytváříme možnost pro obcházení, protože pak by přesně věděli, co ne. Ale možná, že zase by tady mohlo být e, řešením e, i ten nevyčerpávající seznam, ale tím se musíme ještě zabývat. Pak k informacím naprosto souhlasím. Ohledně lhůt, ano, to je věc praktického rázu pak eh, společná nebo oddělená odpovědnost. O tom hovořili všichni, čili to neříkám jenom panu Busoji, ale všem. Ano, to je obtížná věc ale myslím si, že si musíme uvědomit, že tady už je rozrobenost na eh, vnitřní trhu, že osm členských států takovouto společnou a eh, oddělenou odpovědnost eh, zavedly, čili byl, týkalo by se to například, vypadalo by to, jednu by měli v Německu a jinou jinde, další ještě na třetím místě, takže ona už je tady fragmentace, už je to rozdrobené. Takže možná, že opravdu by se vytvořil lepší evropský společný trh, kde by byla společná definice. A pak bychom se mohli i zamyslet eh, nad náležitou péčí. Zda tedy podnik udělal opravdu všechno, aby si všechno ověřil, zkontroloval nemůžete samozřejmě po nich chtít, aby měli naprostou jistotu, že, vš- že v nich všechny dokumenty jsou třeba falšované, nemůžete, musí to mít někde nějaký limit. Takže možná, že nakonec budeme o té odpovědnosti hlasovat, ale snad bychom to měli nejprve zkusit vyřešit. Pak k vám, pane předsedo. Vy jste zmiňoval rozdíly mezi různými pracovními trhy v Evropě. Ano, musíme tedy hledat vyváženost mezi určitou flexibilitou na národním úrovni, ale také mezi zbližováním evropského pracovního trhu, protože to vidíme, stále více pracovníků se vysílá, stále více podniků to dělá. A proto musíme mít společný základ a vybudovat ho silný. Důležité je vyhodnotit eh, situaci, alespoň v mém členském státu, a vím, že je to takové i jinde, že eh, ro, rostou rozdíly mezi velkými a malými podniky. Protože ty menší ty právě budou tratit na konkurenci, pokud nebudou eh, být schopny držet krok s vysílajícími podniky, které nebudou eh, respektovat národní podniky. Já to vidím v Dámsku, že malé a střední podniky na tom prodělávají a velké naopak vydělávají, protože eh, oni využívají dodavatelů a nakonec ty velké ryby na tom vydělávají čili, eh, za, eh, čili jedná se o ty zahraniční podniky a vysílané podniky, eh, pracovníky. Takže musíme se podívat také v celém tomto řetězci na eh, problém a na to, aby mohli v konkurenci obstát nejenom ty velké, ale i ty malé podniky GO, GUE. Eh, mnohokrát děkuji. Myslím, že jsme se na mnoho věcech shodli a vy také hovoř, máte praktické zkušenosti, to je velice důležité, že když mm, eh, budeme dále zpracovat na legislativě, můžeme čerpat z praktických zkušeností, které máte s německým pracovním trhem. Konečně dnes bude zasedání pracovníků, schůzka pracovníků a pak budou ještě dvě schůzky se stínovými. Zapravodaji to snad stačí budeme muset eh, to nějak vyřešit, že je to složité, co se týče zasedacích místností, tlumočení a tak dále. Ale budeme se snažit hned od začátku řešit nejdůležitější věci a doufám, že se na mnoho článcích shodneme se stínovými zpravodaji hned na první schůzce. A pak se bude hlasovat tady v tomto výboru. Vy si možná vzpomínáte lépe Možná, že nám řeknete přesně kde. Myslím, že to je v prosinci a pak na plenárce v lednu, ale nejsem si tím úplně jistá. Děkuji všem. Děkuji mnohokrát, Emily, za vaše vedení a myslím, že vaše zkušenosti nám umožnily dosáhnout dobrých výsledků, když tam jsou určité ehm, věci, které není schoda. Má to být přijato 18. Uh, prosince, protože mm, mm, ní hlasování bude v únoru a v lednu bude obsáhle hlasování vzhledem k uh, odkladu směrnici o zadávání veřejných zakázek. Doufám, že se vám tedy připraví do té doby připravit eh, dobrý hlasovací seznam a kompromisy. Přejdeme k dalšímu bodu programu. A to je e, výbor pro občanské svobody týkající se nového návrhu um, ochranu dat. To samozřejmě zabývá. Velice zajímá tento výbor, je to velice důležité při fungování vnitřního trhu a jak to bude fungovat. O toto stanovisko zase byl velký Zájem je 459 pozměňovacích návrhů, což ukazuje, jaký velký zájem tam je. Spravodajka paní Komy je zde, paní, tak paní Šedem, se pan Gegard, paní Rule, pan Engstrom. Já jsem společně s pravodajem takže se budu také zabývat některými pozměňovacími návrhy paní Galo. Vy jste odpovědnou zpravodajkou, je to tak? Pan Salvini je také tady. A pak otevřeme prostoru ostatním paní Galo, konec Bilds a paní Head. Máme do čas 12.30. Já ovšem vždy eh, preferuji, jste hovořili co nejstručněji. Pak tady máme zástupce komise. Paní Blonče bude mluvit eh, z DG Justice, vedoucí oddělení jménem komise. Nikomi, já vás asi požádám, abyste prezentovala svoji perspektivu k těm pozměňovacím návrhům. Vy jste jich předložila 87 z těch asi 400, takže doufám, že se nám podaří z toho vypracovat jasný, jasné stanovisko. Děkuji, pane předsedo. Samozřejmě, jak jste říkal, téma je poměrně komplexní, komplikované. Má to i politické aspekty a také ale otázky týkající se jednotlivců. Proto bylo těch pozměňovacích návrhů tolik. Budu co nejstručnější, ale celou řadu témat musím vysvětlit. Chci poděkovat kolegům protože za jejich účast, protože i když toto je jenom stanovisko, je přesto zásadní, protože my se musíme snažit harmonizovat celý systém. A to je jeden z problémů. Myslím, že máme um, za úkol dát odpovědnému výboru vyváženou konkrétní, vyváženou konkrétní stanovisko které se bude týkat nejdůležitějších bodů, aby zacházelo příliš daleko nebo příliš se zaměřovalo na otázky kompetence vnitřního trhu. Já chci tedy se držet naší, našeho, e, naší tematiky Jež mám navrho, jsem navrhla schůzky se stínovými zpravodaji, abychom se mohli věnovat podstatě té zprávy. Jak bych řekla, chci se omezit na oblast naší kompetence. Vím, že kolegové chtějí um, korigovat všechny části tohoto testu s, od, s výjimkou části o mm, přenosy dat, tak musíme začít definicemi, které se ukázaly jako užitečné a již přežily všechny změny za během posledních 17 let. Ale myslím, že tu terminologii musíme využívat jak si termi, aktuální terminologie roku 2012. Pak se podíváme na právní základ zpracování dat. Kde potřebujeme souhlas jednotlivce. Důležitá věc je, že v celé řadě kontextů specifické, explicitní, implicitní informace mohou být zátěží pro spotřebitele. Co je tedy klíčové? Je ochrana spotřebitele. Potřebujeme flexibilní systém, ale současně to nesmí jít proti um, zájmům jednotlivce. Dál musíme brát ohled na zpracování dat týkající se dětí, kategorie v článku 9 a 11, potřeba dalších studií. Dále práva. Tady se to týká celé řady věcí. Ty pozměňovací návrhy se týkají obecně obecných věcí, ale také specifických práv, právo na informace, právo podat námitku a tak dále. Profilování, to právo, které jsme zap, na které jsme zap, zapomínáme. A na tom, k tomu se chci věnovat je to velice významné, ale mm, a týká se to digitálního světa. To je třeba adaptovat. Druhá věc bude vyžadovat konkrétní legislativní ustanovení, přenositelnost, mobilita dat. Um, to je jedno ze základních práv Um, s ohledem na ochranu spotřebitele je třeba, aby to bylo popsáno podrobněji. A nebo to by to mělo zůstat v rukou jiných. To musíme um, zvažit. Profilování. To se týká právních důsledků. Tady komise používá jazyk, který neříká přesně, nevysvětluje to, co, jaký má záměr. Tady nás to trošičku, trošičku matoucí. My to chceme uh, korigovat a zajistit, aby byl přijat vhodný legislativní přístup v tom dokumentu. Dále, kdo kontroluje, kdo zpracovává data? Musíme od oddělit odpovědnost. Nemůžeme všechny, všem vnucovat striktní, jaký striktní model, který by byl příliš eh, striktně definován. Potřebujeme flexibilní systém. Tady musíme hledat řešení. Imko si je vědomo otázek jako problémů, které vznikají například v souvislosti s, cloud, eh, s, cloud, s cloudy, s výpočetními cloudy. A um, kde se někdo prostě zpracovává data, někdo jiný s těm datům má mm, přístup. Máme ti, kteří jsou kontrolováni, ti, kteří provádějí nějaké kontroly a jak do jaké míry tedy budeme, jak daleko budeme zacházet při té ochraně údajů. Musíme zasadit, zajistit, aby ten systém byl dostatečně flexibilní, ale současně tam byla dostatečná míra ochrany spotřebitele. Pak otázka verifikace právního přístupu k datům, legálního přístupu k datům. V mnoha frakcích Je tady otázka těch 24 hodin na implementaci, to už bylo spochybněno. Pak je tam otázka, zda tam bude, e, bude e, specifický termín, anebo se prostě spolehneme na zdravý rozum. Tady ochrana dat a e, osoby zodpovědné za ochranu dat. Ehm, Teď už se dostávám k závěrům. Orgán na ochranu dat. Řada kolegů se mi snaží pomoci vypracovat text, který bude užitečný. Musíme vytvořit jednotné kritérium, zda budeme preferovat tento jeden kontaktní bod anebo jiné řešení. Musíme uvažovat strategicky. Rada pravděpodobně bude mít jiné stanovisko než parlament a než tento výbor. Musíme se pokusit zajistit konsistentnost, to bude důležité. Budeme muset Mm, mít, stanovit jasnou politickou linii. Učinit určité volby týkající se kompromisů, nápravy, odpovědnosti a e, pokud ve své zprávě se zaměřuji na konsistentnost rozhodnutí různých orgánů. Nezmiňuji se o částkách pokut, které by měly stačit k odrazení pachatelů. To se týká um, obratů a částek, pokud tady se snažíme hledat nějaký kompromis. Pak jsou ten implementační, prováděcí um, předpisy. Myslím, že i lidé se zaměřují na Mm, snaží zaměřovat na klíčové mm, body a my musíme dělat to tež. S příspěvkem všech politických frakcí, abychom dosáhli našeho cíle, což je harmonizace a ochrana spotřebitele. Je tady konsensus s návrhem komise a řada Eh, kolegové si jsou vědomi, že řada věcí je velmi politických. Máme dobrý základ práce, ale ještě nejsme zcela spokojeni s návrhem komise. Proto v různých eh, výborech se snažíme hledat návrhy, abychom toto nařízení vylepšili. Chci poděkovat kolegům za to, že jsou k dispozici a chci jim poděkovat za jejich příspěvky k tomu kompromisnímu návrhu, protože jsou zcela zásadní. Vím, že IMCO mm, vydává pouze stanovisko, přesto se hrává rozhodující roli v této zprávě v odpovědnosti Libe, takže děkuji. Děkuji, paní Komi. Já myslím, že se zcela shodneme na významu této práce v tom, že samozřejmě je nutné pomoci výboru Libe, aby se posunuli vpřed a myslím si, že k tomu je důležité mít eh, praktický a rozumný návrh. Teď eh, stínoví zpravodajové, řeknu vám, kdo je na seznamu. Začneme paní Šaldemuze, potom pan Lechegard, Engstrom, pana Koracabild, paní Galo a paní Hedden. Nevím, jestli paní, kdo ještě další je paní Stajl. Dobře, takže paní Šaldemoze má slovo. Děkuji, pane předsedo. Eh, děkuji za velmi dobrou prezentaci. Počet eh, pozměňovacích návrhů ukazuje, do jaké míry nás zajímá ochrana Eh, spotřebitelů a ukazuje to, jak významný je tento návrh. A také se ukazuje, že je obtížné harmonizovat takovou oblast, jako je ochrana údajů v Evropské unii protože zde narážíme na různé kulturní problémy v tom, jakým způsobem se údaje zpracovávají v členských státech. Členské státy vychází z různých tradic. Tento velký počet pozměňovacích návrhů také jasně ukazuje, že budeme potřebovat mnoho času předtím, než budeme mít jasný přehled o tom, jak k celé věci e, definitivně přistoupit a těším se již na zasedání se stínovými zpravodajmi příští týden, kde e, budeme pracovat na kompromisech. Co nám trvalo nejdéle? já se vám pokusím vysvětlit záměry naše, naší skupiny, pokud jde o ochranu údajů. Naši poslanci předložili 95 pozměňovacích návrhů, možná, že méně než ostatní, ale my usilujeme o to, abychom podpořili návrh komise, přejeme si mít eh, silné nařízení, které bude chránit spotřebitele a občany. Ovšem, zároveň si také přejeme, aby v textu byla zachována pružnost. Hmm, pan zpravodaj to také zmínil a já si myslím, že potřebujeme ponechat členským státům manevrovací prostor v různých oblastech, ať už jde o eh, neziskové organizace nebo jiné eh, organizace. Naše skupina si přeje posílit požadavky na ochranu eh, soukromí a dále si také myslíme, že je důležité, abychom umožnili specifický přístup podle odvětví s tím, že zároveň budou samozřejmě respektovány základní podmínky, to znamená, že nebudou zneužívány osobní údaje. Už jsem zmínila neziskové organizace, myslím si, že je důležité, abychom jim umožnili zpracovávat osobní údaje a k tomu vám uvedu příklad pro ilustraci. Na jedné straně je nutné, aby bylo možné pro tyto organizace nebo i pro jiné organizace, které si budou přát schromažďovat finanční prostředky, aby mohly zpracovávat osobní údaje, aby je mohly schromažďovat, ale občané zase musí mít eh, možnost zajistit, aby nebyly neustále kontaktováni s požadavky o dary. Je potřeba chránit tyto občany, aby nebyli neustále kontaktováni, ale organizace zároveň musí mít možnost eh, disponovat s údaje těchto osob, eh, které jim tedy dají vědět, jestli si být kontaktováni. To je příklad, na kterém jsem chtěla poukázat, že je potřeba tady mít určitou pružnost, tak aby občané byli chráněni, ale organizace zároveň musí mít možnost rozumně zpracovávat údaje. Dále je potřeba, abychom zohledňovali uh, kolektivní dohody na pracovištích je, a je třeba mm, mít také politiku v oblasti ochrany osobních důvojů, důvo, údajů na místní úrovni. A souhlasím také e, se spravodajkou, pokud jde o profilování. Je třeba samozřejmě chránit e, spotřebitelé, a to zejména děti. Je tolik návrhů, že pozměňovacích návrhů, že není možné o nich o všech podrobně pohovořit. Důležité je, že chceme silnou směrnici, která ovšem zároveň musí zůstat pružná a je třeba, aby všechny organizace, které budou zpracovávat osobní údaje, měly určitý manevrovací prostor. Musíme nalézt kompromisy a již se těším na spolupráci se svými kolegy. Já vím, že to nebude jednoduché, ale v každém případě to bude velmi důležité. Děkuji. A slovo má pan Lechegard. Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych chtěl poděkovat paní zpravodajce. Skutečně bylo předloženo mnoho pozměňovacích návrhů Ovšem, na mě je těžké zapůsobit, protože my jsme právě ukončili práci na Erasmus for All, kde jsme měli asi tisíc pozměňovacích návrhů, takže na mě jen tak dojem neuděláte. Ale je to každopádně mnoho pozměňovacích návrhů a čeká nás tvrdá práce. Těším se, protože je to velmi důležitá záležitost. Mohu to také říci proto, že většina z nás jsme byli kontaktováni nejrůznějšími aktéry, společnostmi, zainteresovanými stranami, které jsou velmi zainteresované na této věci. Takže opravdu musíme tvrdě pracovat, abychom vytvořili dobrou rovnováhu. Za skupinu ALDE jsem se snažila, snažil vytvořit eh, vyváženost mezi potřebami spotřebitelů a uživatelů a na druhé straně samozřejmě podnik, podniky, eh, kteří si přejí využívat eh, tyto informace, které jim v komerčním kontaktu dáváme. Ehm, já si myslím, že návrh komise zachází velmi daleko. Myslím si, že je obsáhlý a myslím si, že to budeme muset upravit, tak abychom opravdu celou situaci vyvážili. To je náš největší eh, cíl za skupinu ALDEM. Také musíme být spravedliví pro případ porušování pravidel, pokud podniky um, nedodrží některé z předpisů nebo z pravidel, které stanovíme, tak asi by neměly být eh, vždy trestáni zcela přísně, takže i tam to musí být vyvážené. Je mnoho oblastí, o kterých bych mohl hovořit, ale myslím si, že bych eh, využil ten čas, až začneme s vyjednáváním, protože pokud chápu, tak máme náskok před ostatními výbory v tomto procesu a to je dobré, to je také díky vám, paní zpravodajko. A myslím si, že bude mít větší smysl zacházet do detailu až na té další schůzce ale ALDE zkrátka stojí o to, abychom to vyvážili mezi spotřebiteli a uživateli internetu a podniky. Děkuji. Thank you. Děkuji. Eh, jak eh, se změnili všichni, je to velice eh, obsáhlá a komplikovaná záležitost. A mám pocit, že všichni chceme to stejné, chceme ochranu občanů, ale zároveň chceme umožnit podnikům, aby mohli v Evropě fungovat. Takže eh, eh, mám pocit, že je to spíš tedy eh, otázka, jak to provedeme v praxi, než by se tady na sebe narážely nejrůznější postoje. Myslím si, že paní zpravodajka odvedla velmi dobrou práci v mnoha ohledech a projdu jednotlivé body. Mnoho aktů v přenesené pravomoci v návrhu komise eh, tady tady je a paní zpravodajka se snažila to omezit a myslím si, že to je dobré. Je to velice eh, komplexní a chápu, proč to tam komise vložila, ale jenom proto, že je to komplexní, to neznamená, že my bychom se měli vzdát naší eh, legislativní zodpovědnosti. Pokud je to složité, tak my si zkrátka dáme na čas, abychom to dobře vyřešili a neměli bychom se toho pouze vzdát a předat to komisi. Pokud jde o právo na vymazání údajů, eh, tak, eh, nebo právo na to být zapomenut, tak tam je mnoho pozměňovacích návrhů a já si myslím, eh, že mnozí si myslíme, že když je to navrženo nedobrým způsobem, tak by to mohlo být v konfliktu se svobodou vyjádření a tak dále, se svobodou slova. A paní zpravodajka navrhuje, abychom Eh, tam eh, vypustili tu větu právo eh, na to být zapomenut a dali tam spíše jinou formulaci. A já si myslím, že ta věta právo na to být zapomenut to je taková věc sama o sobě, která mě příliš tedy nesedí. A Ehm, pokud tam jsou nějaké údaje bez explicitního soudaju, eh, souhlasu dotčené osoby, tak tam by to samozřejmě mělo být eh, vymazáno, ale pokud je to sociální síť, kde se údaje zveřejňují, tak eh, je jasné, že by nebylo rozumné požadovat, aby někdo tady vše vymazal. To je za prvé naprosto nemožné a bylo by to nepřiměřené nebo nerozumné. Potom další předmět mnoha pozměňovacích návrhů se Eh, týká další věci, chceme poskytnout podnikům pobídky, aby používali anonymní a pseudoanonymní údaje. Měli bychom to ošetřit velice pečlivě, měli bychom se snažit rozvolnit kritéria pro tento typ údajů, protože je dobré tam tu pobytku dát. Potom právní základ pro zpracovávání údajů. Tady máme dvě obavy. Jednak eh, nechceme regulovat eh, to, že eh, každým kliknutím se někde objeví nějaké okénko, kde budete muset souhlasit se zpracováním údajů. Musí to být praktické. Když například na telefonu budu hledat restaurace, tak je jasné, že eh, ten telefon potom využije vaše údaje o tom, kde se nacházíte, protože jinak by vám nemohl pomoci. Takže mm, nelíbilo by se mi, kdybych tam po každém musel někde odškrtávat nějaké okénko, že souhlasím. To je jedna věc. Ale měli bychom také dbát na to, abychom se nedostali do situace, eh, kde společnosti si budou moci dělat, co chtějí, eh, pokud někde mají nějaké jedno okénko na eh, souhlas. Souhlas nevždy Zkrátka, nebyla by dobrá situace, kde společnosti by mohly schromažďovat údaje, které nevždy souvisí se službou, eh, jenom proto, že spotřebitel zkrátka nemá jinou volbu, pokud tu službu chce využít. Potom jsem také trochu znepokojen z 6.1f, pokud jde o eh, zájmy eh, spojené s, tedy s kontrolou údajů je samozřejmě eh, legitimním eh, záměrem společnosti, aby vydělala co nejvíce peněz, ale myslím si, že by to nemělo zacházet tak daleko. Pokud jde o právo na získání eh, informace o jako takové, tak já si myslím, že tam je to dobře ošetřeno. My už určité právo podle současného nařízení v tomto duchu máme tak aby to bylo. Eh, má to v podstatě smysl. A potom pozměňovací návrh paní McClarkin k článku 12.2. Ano, to je rozumné. Eh, to jsou eh, tedy určité informace, pokud tedy ta dotčená osoba to dostane v určité podobě, ale zároveň eh, by to mohlo být zneužito, protože někdo by mohl tímto způsobem vylákat eh, údaje o kreditní kartě. A takže to by nebylo dobré a mohly by nastat i jiné situace. Jsou to citlivé údaje. Takže v některých konkrétních případech by bylo dobré to tam nemít. Když se ale eh, tedy zamyslím nad vysvětlením zpravodajky, pokud jde o úvodní ustanovení 55, eh, eh, kde jde o historii nákupů, tak tam je uvedeno, že pokud mohu získat svou historii eBay a zaslat ji někde někam jinam, tak by to byla výhoda pro nově, nové subjekty. A já nevím. Já si myslím, ano, já si myslím, že to je dobré, protože velcí poskytovatele eh, služeb by si měli uchovat své zákazníky tím, že poskytují kvalitní služby a ne tím, že jsou držitele jejich údajů. Potom eh, poslední věc, profilování. Ano, eh, myslím si, že na jedné straně profilování může být naprosto neškodné, hm, pokud pokud mi budou posílat to, co je pro mě relevantní, tak je to dobré. Ale ehm, a nemělo by to posílat také problémy, ale na druhé straně, pokud to povede eh, k tomu, že díky profilingu je někdo diskriminován kvůli sexuální orientaci, politickému eh, smýšlení a kvůli dalším důvodům, tak je eh, důležité to ošetřit. Měli bychom to zajistit. A myslím si, že všichni zhruba chceme to stejné a proto se tedy eh, těším na další kroky. Uh, ano, děkuji. Jen eh, já bych na to rychle také zareagoval a rovněž se budu snažit být uh, Ehm, stručný. Já jsem spolu s tím zpravodajem s panem Bilanem ohledně významu tohoto stanoviska. Myslím si, že je velice dobré, že jsme se rozhodli něco dělat teď, protože myslím, že lidé chtějí mít ehm, nějaké nasměrování i z výboru pro občanské svobody. A myslím si, že my už tady jsme známi tím, že máme zkušenosti a že připravujeme pragmatickou legislativu. My jsme například velice významní významně eh, spolupracovali s Výborem pro občanské svobody mm, o směrnici o elektronickém eh, soukromí a také o oznamování, eh, legislativa o oznamování porušování za těchto zákonů. A mě trochu překvapuje, že některé aspekty návrhu komise neberou v úvahu legislativu, kterou přijal tento výbor. A co se týče toho poznámky o aktech přenesené pravomoci, už jsme o tom hovořili předtím, chci všem připomenout, že původní návrh, který jsme dostali z komise o směrnici o elektronickém soukromí, vlastně se týkala všech postupů o oznamování a přičem přičemž byla tam řešení, která jsou velice důležitá politicky pro spotřebitele a výbor pro eh, eh, občanské eh, svobody je pokládal za nepřijatelné. A teď jde o to, jak by to mohlo fungovat. Jsou to tedy ustanovení parlamentu a myslím si, že ustanovení, na které už dohodl parlament, co se týče soukromí údajů a oznamování porušování soukromí údajů, by se neměla zásadně měnit změnit. Měli bychom se držet toho původního pragmatického přístupu, který zaujal tento výbor, byl velmi dobře vyvážený. A tím, to se týká některých aspektů, eh, co navrhuje teď komisař, co mě překvapuje. překvapuje. A myslím si, že všichni chtějí eh, takovou směrnici, takovou legislativu, která by byla jasná a právně v pořádku a tudíž i efektivní, účinná. Rovněž musí být jasná a jednoduchá eh, pro ty, na koho je, komu je určena. To jsou hlavně komerční uživatelé Ehm, ehm, komerční, uživatelé z komerčního sektoru, ale eh, také z veřejného sektoru, jak bylo zmrazněno. Proto si myslím, že když to bude jasné, jednoduché, bude to efektivnější. A myslím si, že některé formulace v textu komise jsou příliš eh, složité, nedost jasné a nezasměřují se na ty nejdůležitější věci. Ale myslím si, že potřebujeme zcela harmonizovanou směrnici, protože musíme si uvědomit, jaká je současná skutečnost skutečnost, kdy eh, data eh, mají ve svém držení organizace v různých zemích a to eh, v, mm, v rámci cloud, cloudu, tedy počítače, počového nebo někde jinde. A proto já v tomto případě jsem opravdu pro naprosto harmonizovaný přístup a je to velice důležitý požadavek tohoto výboru, protože součást problému, s nímž se potýkáme, myslím, spočívá v tom, že některé členské státy si uvědomují význam plně harmonizovaného návrhu, ale zase se jim nelíbí některá jiná ustanovení, které tam komise chtějí dát a proto zase nechtějí, aby to bylo úplně harmonizované. A my vlastně musíme přijmout vysoce harmonizo- eh, vyvážené hledisko, abychom se s tím dostali dále. Pak s tím spočí- sp- jsou spojená ochrana spotřebitelů a zájmy spotřebitelů. Na to je tento výbor velmi citlivý. A zase se vracím k těm důležitým ustanovením, která jsme dohodli ohledně trans transparentnosti pro spotřebitele v případě cookies. Pamatujete si, že o tom jsme tady měli velkou diskusi a jednalo se o to, jaký je ten souhlas, který se tady vyžaduje a jaká je vyvádnost, ženost mezi komunikováním spotřebitelům transparentnosti. A myslím si, že se nám podařilo dosáhnout vyváženosti a myslím, že ve většině členských států se teď úspěšně implementuje, byť se o tom, tomu předchází ukázala velká diskuse. Takové jasné pojítko je důležité. Myslím si, že je úplně jasná jedna věc, že spotřebitelé obecně rádi eh, provádějí elektronické transakce po internetu, protože dnes vlastně nejvíce vzkvétá všude business online. Tudíž eh, spotřebitelům se líbí, že tady mají výběr, že je to pohodlné, když provádějí transakce online. Ale eh, pak jde zase, jak my říkáme, o důvěru totiž, že jestli, aby měli důvěru, že jestliže poskytnou, um, poskytnou data a vědí, že, uh, se, že tady bude o tom stopa, jestliže tedy dodavatelům poskytují údaje, musí mít důvěru, že se ta data budou používat zodpovědným způsobem a ne způsobem, k, s nímž nesouhlasí. A proto tedy komunikace a transparentnost je velice důležitá. A cíl tohoto eh, návrhu spočívá v tom, aby bylo jasné, jak se mají používat data, jaké jsou s tím spojené eh, povinnosti a jak to má být celé transparentní. To je eh, jádro celého regulatorního problému. A vlastně mnozí jsou součástí tohoto procesu. Jestliže používáme například stránku Amazonu a e, kupujeme si tím e, knihy, je to součást i profilování. Mnozí lidé proti tomu žádné námitky nemají, ale jedná se i o nežádoucí používání profilování. To je ten, e, tím se musíme zabývat, co z toho může nakonec vzejít. To všechno je důležité. Já to říkám proto, že je tady navrhovaný pozměňovací návrh. Možná, že vám to přijde těžké k řešení, ale já si myslím, že spotřebitelé se ne všichni uvědomují hodnotu a důležitost dat, která mají. Někdy se jim docela líbí, když se používají způsobem, který je jim pohodlný a příjemný, ale zase to je dělají cené pro ty, které to, kteří to používají. Proto k tomu musí být připojena hodnota. Hodnota pro lidi je, že tady mají služby, mají zájem na takovýchto um, službách vlastně bezplatných Jedná se, je důle, myslím si, že v mnoha směrech lidé proti tomu nic e, nenamítají, ale kontrola spotřebitelů těchto dat a přínosy, které z toho mohou mít, to tady musí být explicitněji zdůrazněno. Pak jenom eh, závěrečná věc, eh, co se týče aspektu spotřebitelů, aby se na to nezapomnělo. Já si myslím, že koncepce na práva na výmaz eh, není úplně dobře formulovaná. Je samozřejmě správné, aby spotřebitelé měli možnost o ten vývaz žádat, ale teď se jedná také o celkové zájmy spotřebitelů. A zejména třeba někdy by se Ehm, ne vždycky to používalo v žádoucích eh, účelech, ale někdy zase by to nemohlo sloužit ochraně spotřebitele. Někdo třeba eh, chce koupit auto, ale teď zase eh, budeme chtít vědět, anebo může být pro budoucího kupujícího důležité vědět, jestli to auto nebylo třeba, jestli s ním nebyly problémy a podobně, nebo to tež může vzniknout třeba při výměně bytu nebo domu. Čili zase jsou určitá data, která pro spotřebitele mohou, musí být, mohou být důležitá. Čili zase to, co je ve, ve řejném um, prostoru. Například rezi, registrace automobilu, to nejsou přímo osobní data, pokud to není přímo vázané na to. Pak zase se může jednat o anonymizaci těchto dat nebo tak, ale to je zase otázka rovnováhy, které nakonec se musíme nějak dopracovat. Proto myslím, že nás čeká ještě hodně práce, ale možná, že i toto eh, eh, si přinese další hodnotu do této diskuse. Pan Sardiny byl posledním ze stínových zpravodajů a pak přejdeme k příspěvkům jednotlivých členů výboru. Eh, děkuji, pane předsedo a e, chci poděkovat také e, zpravodajce. Určitě tady už bylo hodně řečeno a já to nechci opakovat. Návrh komise je velice e, zajímavý a také mě zajímalo, co tady bylo řečeno ze strany navrhovatelky. My jsme předložili za naši skupinu jenom několik pozměňovacích návrhů, protože si myslíme, že ten základní dokument je dobrý. Co se týče sociálních sítí a jejich zvýšeného používání, očkování. Já tady nechci nic a nikoho demonizovat, ale myslím si, že tady operátoři musí se projevit jako zodpovědní a musí být definované patřičné strategie z hlediska dat, která mají k dispozici tak aby se to, um, co se týče jejich šíření. A pak údaje týkajících se třetích států, pak se musíme zase podívat, jaká legislativa by se na to vztahovala. Jestliže bude mít uživatele třeba v Belgii, v Dánsku, někdo může používat třeba e, americké nebo azijské e, webové stránky a tam budou, tam se tím pádem dostanou údaje. Nesmíme zapomínat, že v režimu online fungují občané, spotřebitele. Ovšem zase jsou mnozí, kteří internet nepoužívají, dejme tomu starší občané. A musíme také myslet na to, že jsou lidé, kteří nikdy nesurfují po internetu, ale je třeba zajistit ochranu i jejich údajů. A pak jsou práva spotřebitelů a práva společností, podniků, aby mohly patřičně fungovat a my se stavíme e, otevřeně k představě, že by se konsolidovaly určité e, koncepce, no, konkrétně, které jsou obsaženy v některých článcích, jako příkladu článku 7, že užívání údajů, osobních údajů by mělo být úměrné typu dat a e, typu velikosti rizika. Samozřejmě, že některé typy použití jsou citlivější než jiné. Abych to schrnul, je to dobrá práce a nechceme navyšovat byrokracii, ale naopak zvýšit odpovědnost. Občané a podniky musí být více odpovědní. O mnoho více nemusíme říkat, protože myslím, že ten dokument je docela dobrý a jistě se ještě trochu zlepší. Děkuji, děkuji. A e, teď máme kolečko příspěvků členů. E, paní Koresvědběch, já Eh, Já chci velice po, mm, pořit tuto prezentaci k eh, stanovisku. Není k tomu moc eh, co dodat, je to velice um, obsáhlé a podrobné. Chci jenom zdůraznit několik bodů. Za prvé, přidaná hodnota tohoto výboru je um, dosáhnout rovnováhy mezi maximální ochranou spotřebitele, což je důležité pro tento výbor, a vnitřní trh Um, technologie se vyvíjí velice rychle a my potřebujeme podporovat inovaci a konkurenceschopnost ekonomiky, takže mm, tady velice souhlasím. I e, zelení kolegové jsou připraveni prakti- pragmaticky přistupovat k té implementaci. My pracujeme na nařízení, nikoli směrnice a máme povinnost, aby to bylo aplikovatelné přímo mm, ve skutečném světě. Spotřebitelé musí mít ehm, možnost chránit své zájmy a eh, podniky nesmí mít zbytečnou byrokracii. Mm, nejenom mm, veřejný sektor tedy by měl respektovat spotřebitele. Doufám, že se všichni shodneme, že plná harmonizace je cesta vpřed. A řešení té fragmentace, jak říkal Malcolm, to rozlišování mezi ochranou dat s firem a neziskových organizací, to není ohraničeno národními hranicemi. To je problém spotřebitelů ve všech 27 zemích, ehm, všech firm, všech neziskových organizací. Takže musíme jasně si, co myslíme flexibilitou. Flexibilita podle mě není, ná, nejsou národní výjimky, protože jinak podkopáme celý účel toho, co děláme. My potřebujeme právní jistotu, jednoduchost, jasnost a jak říkal Malcolm, všechny definice musí být jasné, co je profilování, co je podstatné porušení, co je definice ochrany údajů, co je přenositelnost, co je právo k udělit souhlas, co je právo na za, být zapomenut a tak dále. Tady spolupracujeme s Libe a doufám, že se nám podaří dosáhnout něco pragmatického a implementovatelného. Doufám, že kolegové podpoří můj návrh 19, 90 a byla konkrétní, tak mě velice zajímají práva dětí. Máte pravdu, že se to netýká pouze digitálního světa ale máme problém s dětmi v digitálním prostředí. Já jsem dala tady pozměňovací návrh v právo souhlasu. Myslím, že je potřeba zachovat definici OSN tom, co je to dítě, totiž do 18 let věku. Protože pokud to budeme měnit, vytvoříme zmatek. A všude jinde jsme používali tuto definici, takže by to vyvolalo zmatek. Další věc do roku tři, do 13 let potřebuje souhlas rodičů. Od 13 do 18 můžete tedy rozlišovat mezi dětmi a adolescenty, ale právo souhlasu, právo být zapomenuto je důležité i pro adolescenty. Když e, řekneme 14 až 18, tedy teenageři, tak by neměli žádnou ochranu. Takže doufám, že podpoříte můj pozměňovací návrh 109, 298, um, který se týká profilování. Um, jazyk, který by byl přátelský ke spotřebiteli dítěti. A jsem rád, že Kristian, vy tady hovoříte, aby tam nebylo příliš mnoho dokumentů k vyplňování tak pro děti je obzvláště zajímavé aby nebyli podváděni, když mají dávat souhlas. A bychom byli vést dialog s eh, podnikateli, podniky, aby při hledání řešení děkuji. Koho ještě mám tady na seznamu? Keller, Head, Tyler, Wickengard se ještě chtěl k něčemu stručně vyjádřit, Takže máme čas na velice rychlé druhé kolo odpovědí. Pak komise a na oběd chceme odejít přesně paní Keller, která je rovněž zpravodajkou stanovisko právního výboru, takže to má dvakrát a mě by zajímalo také, co si myslí zda práv, výbor právní záležitosti půjde podobným směrem jako náš výbor. Děkuji, pane předsedo. Vystupuji nejen jako členka vašeho výboru, ale eh, také zpravodajka výboru Jury a poskytnu vám určité informace. Lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů vyprší dnes ve výboru Jury. Potom je tady ještě druhá informace, kterou bych vám chtěla poskytnout předtím, než velmi rychle zmíním eh, konfliktní body eh, tohoto textu. A chtěla bych říci, eh, že jsem osobně pozvala paní Redingovou. Ona souhlasila a přijde diskutovat s těmi kolegy, které to bude zajímat eh, v úterý 4. prosince ve 12 hodin 30. Neznám sál, ale tuto informaci si jistě sami jednoduše zjistíte. Velmi rychle. Nemohu tedy probrat vyčerpávajícím způsobem úplně vše, ale Zmínila bych se o některých ustanoveních, která zde byla probírána. Jakožto, stejně jako paní zpravodajka Lara Komi, které děkuji, si donívá, se donívám, že část, kde jsou definice, bude muset upřesňovat, co jsou to anonymní údaje a pseudoanonymní údaje. Za druhé, si myslím, že je rozhodně potřeba ponechat explicitní souhlas jako eh, důvod pro hladké eh, zacházení s údaji, to je velice důležité. Potom třetí věc, to je velice důležité, připojím se k paní Korace byl, pokud jde o děti. Myslím si, že bude potřeba přepracovat výjimku z uplatnění nařízení v článku 2 kde se uvádí fyzická osoba bez ziskového účelu v rámci svých čistě osobních eh, účelů. Víme, že pokud je o sociální síť, tam i eh, v rámci osobního působení můžete na sebe navázat obrovské množství osob a je velice důležité přepracovat tuto výjimku. Je to důležité pro ochranu dí, dí, dětí na sociálních sítí, sítích. Pokud jde e, právo na zapomenutí, já jsem právnička a možná jsem tím pádem striktnější. Přála bych si, abychom posílili povinnost e, zodpovědnosti za zpracování údajů Eh, tady je třeba mít povinnost informovat dotčenou osobu, pokud by eh, tedy byly ty údaje předávány nějaké třetí osobě, nebo pokud jde o smazání tady těchto údajů. Článek 18 a právo na přenositelnost údajů. To tady také zmínila paní zpravodajka a i jiní stínoví zpravodajové. Myslím si, že právo na přenositelnost údajů by mělo být odstraněno, protože už tady máme článek 14, který umožňuje přístup ke eh, komunikaci. Článek 18 hovoří o kopii. A mě by zajímalo, jaký je rozdíl mezi sdělením nebo komunikací a e, kopií. Mám pocit, že to vnáší do celé věci zmatení a že kdybychom sem dali to právo na přenositelnost, tak by to do toho vneslo právní nejistotu. Dále. Otázka velice složitá a to jsou vztahy mezi tím, kdo je zodpovědný za zpracování údajů a jeho subdodavateli nebo spolupracujícími. To je velice složité, protože tady může být celá řada, nekonečný počet těch navázaných dalších osob a proto se držím principu obecné zodpovědnosti té jedné osoby, která je zodpovědná za zpracování údajů. To znamená, že občan se obrací na toho, koho zná a e, pokud tento, tato osoba není zodpovědná za porušení, ze kterého je obvinována, tak se obrátí na další e, profesionální osobu, e, která je tedy zodpovědná, nebo která by mohla být zodpovědná. Nemůže to být na občanovi, aby hledal toho, kdo porušil jeho práva. Eh, toto je takto ošetřeno ve francouzském právu a předpokládám, že i v jiných legislativách. Dále musíme také definovat princip ochrany eh, údajů eh, podle odstavci 22 to je vlastně automatická ochrana údajů, potom 31 oznamování kontrolním orgánům, aby jsme nezatížili podniky nepřiměřenou povinností, myslím si, že je potřeba, aby toto oznámení probíhalo pouze v případě porušení, eh, které významným způsobem se dotkne eh, té konkrétní osoby. Mám určité pochybnosti také v souvislosti se lhůtou 24 hodin, která je na to přidělena a myslím si, že nejsem v tomto ohledu jediná. Dále článek 51 je to velice důležité, aby tady byl, byla pouze jedna kontaktní osoba a je důležité, aby národní orgány se staly určitým sběrným eh, místem těch kontaktů, takže tady je potřeba, aby kontrolní orgány spolu spolupracovaly. Také si přeje jejich nezávislost, především pokud jde o posuzování administrativních sankcí. Eh, takže ne žádné stanovování, nebo možná bychom stanovili hranice, ale to maximálně. A jako mnozí kolegové si myslím, že existuje, nebo že je tady příliš aktů v delegované pravomoci a myslím si, že my bychom eh, se měli snažit ten počet omezit. Um, next Mrs. Head. Dále paní Head. Eh, jak už řekli mnozí, tak cílem musí být u toho nového nařízení eh, dobrá ochrana spotřebitele. To je nejdůležitější. Já jsem například skeptická, co se týče vynětí malých podniků, protože by to bylo špatné pro ochranu dat obecně. Musíme se podívat, kolik podniků v Evropě mm, by mohly využít této výjimky. Mm, podniky, kteří mají více než 50 pracovníků, tím by mm, měli, to by se mělo týkat všech podniků. Potřebujeme silnou ochranu spotřebitele, jasné informace pro spotřebitele. Musí vědět, jaké informace se sbírají, pro co se používají a podniky mají odpovědnost ehm, tom, aby ty informace byly co nejpřehlednější. Musí mít možnost, ehm, musí mít jistotu, že jejich data jsou chráněna a také se musí sbírat a šířit co nejméně dat. Co týče sběru dat, tak jak, to je samozřejmě složitá otázka, o tom se musí jednat a důležité je, a to již bylo řečeno, když e, se jedná o děti a nezletilé, tady musí platit zvláštní pravidla pro všechny děti. Um, mladistvé není důvod se odchylovat od umluvy OSN co se týče o návrhu na ochranu dat vedle no, e, dalších um, legitimních společenských zájmů, no, článek 6, tady se reguluje, jak se data dále mohou zpracovávat. Musí být nemožné, aby se používaly data třetích strany, když to je ve společenské zájmu společnosti jako celku. Dále registrovaný výzkum, třeba výzkum rakoviny, to je jeden případ. Ehm, odborové svazy nebo tarifní dohody by byly příkladem. Pak otázka přenesených pravomocí. Tady jsem nepředložila žádné pozměňovací návrhy, ale co se týče zapracování do směrnice ochranu dat, tak tady jsem skeptická. Myslím, že by tady byla velká potřeba pr- e, specifikace. Musíme být velice e, bdělí a nesmím být um, e, překračováno to povinné minimum. Eh, toto je obtížný úkol a děkuji, že se tím zabýváte. Děkuji, paní Tana. Děkuji, pane předsedo, děkuji zpravodaj, stínovým zpravodajům. Já bych chtěla vědět, zda bude slyšení v této věci. Možná už to bylo řečeno, já jsem přišla trošku pozdě, abychom pochopili tu složitost celé této otázky, protože to musím udělat správně, je to velmi důležité, protože údaje, osobní údaje, to jako problém se bude jenom zvětšovat a my jako výbor jsme na Twitteru, jak řekl pan předseda, to je zajímavé, když jste mluvil o údajích, kteří se týká třeba nákupů nebo eh, jednotlivců nebo Amazon. Já mluvím i jako někdo, kdo dostal, dejme tomu, nějaké návrhy na dárky k Vánocům. Ehm, politické biografie, sci-fi, komiksy, sportovní kalendáře, to je pro ehm, pány a pro dámy různé celeb, byrokraty, ehm, životopise celebrit a lifestyleové eh, dokumentace a tak dále. Um, Tady už je z dalších asi 100 uh, eh, favorites a podobně. Ona nedostává jaksi osobní informace, to je generalizováno. Když ne, eh, pak jsou tady další věci, takže tato diskuse je velice živá. Um, tak na soci- když tady mluvíme, tak sociální média jsou velice aktivní. Uh, Amazon, to je příklad. Tam eh, ti by se měli trošičku poučit při tom marketingu některých věcí. Myslím, že toto jsou velmi důležité věci a já jsem bohužel tady nemohla nechat tu příležitost se s vámi tady o to podělit. No, no já jsem rád, že jste první tedy členkou toho výboru, která takto aktivně používá Twitter a to je v souladu s mm, mým Um, nedávným um, prohlášení, že Jimko má teď Twitter. Já toho mám tady ještě spoustu, tak se k tomu pak <laughs> dostanu, ale děkuji vám. Teď se vracím tomu, co jsem říkal. Amazon by měl k dispozici dát profilování nové informace, které má k dispozici, abyste se to mohli vymazat, když to nechcete. Um, tady jde o kontrolu a transparentnost. Dva stínoví zpravodajové chtěli rychle odpovědět pak komise a doufám, že to skončíme ve 12.30. Pan Ekegaard jako první, pak paní Šademoze, takže stručně mm, reagujte, prosím, velice stručně, co um, říkal paní Bell. Myslím, že to je velice platné. Musíme zajít co nejdále k um, harmonizaci Samozřejmě to podpoříme. Na druhou stranu, jak jsem říkal, musíme najít rovnováhu. Možná bychom měli rozlišovat mezi soukromým sektorem a veřejným. Protože některé členské státy mají velice pokročilé lí eh, v veřejném sektoru tu, tu ochranu dat a my nechceme tyto systémy eh, bourat něco, co už je mm, funkční. To by možná bylo flexibilní, aniž bychom e, ohrožovali harmonizaci. Já jsem mluvil s podniky dánskými nebo mezinárodními celkově a ty mají poměrně jednotnou představu, jak dál. Že nepotřebujeme v tom případě jaksi národní systémy. Je to složité, ale snad se do, najdeme nějakou schodu. děkuji. Pan Likegaard mi to usnadnil. Já jsem se to také snažila říct. Já, když mluvím o flexibilitě, tak musíme vzít potaz to, že ve veřejném sektoru máme různé kulturní tradice, při zacházení osobních údajů občanů. To bychom měli respektovat určitým způsobem, jinak se budou daňoví poplatníci zlobit. Že například v Dánsku a Švédsku bychom museli budovat zcela nový veřejný sektor. Ale u podniků bychom měli mít jednotný trh a tady musíme zohledňovat problémy firem a současně zajistit dobrou ochranu spotřebitele. Takže rozlišovat mezi soukromým a veřejným sektorem. Děkuji, to je vše. Good. Well, thank you all very much. I... Všem eh, velmi děkuji. Já si myslím, že tady bylo eh, řečeno mnoho věcí a možná, že komise by nám tady zatím uh, mohla něco předběžně říci, protože vím, že asi později se uh, do toho zapojíte více. Takže slovo dostává zástupkyně komise a potom paní Komi. Děkuji, pane předsedo, a já uh, vám děkuji za to, že můžeme reagovat. Chceme velmi ocenit, jak rychle pracujete. Váš výbor, děkujeme za pokrok, který už jste dosáhli a mám eh, obecné připomínky. Eh, jsou tady pozměňovací návrhy, které se zabývají některými tématy a, a, eh, a já nejprve se k tomu vyjádřím obecně. Úroveň ochrany nařízení a já tady zúraznuju, že je to nařízení a je potřeba ochraň, eh, trvat na úrovni ochrany, tak jak je to ve směrnici, eh, ať už se to týká třeba volného oběhu údajů eh, a dalšího. Musíme posílit práva a na druhé straně musíme zajistit lepší působení na vnitřním trhu. V tomto kontextu bych dodala, že právní rámec, který bude jasný, harmonizovaný, který bude posilovat práva, přinese růst, důvěru všem. Je to důležité pro konkurenceschopnost a prosperitu evropských podniků. Potom některé specifičtější, konkrétnější věci. Otázka administrativního břemene. Návrh komise usiloval o snížení administrativního břemene Nahradili jsme eh, všechny těžkopádné systémy administrativy nebo eh, ohlašování, které jsou v současnosti tedy příliš složité a otevřeli jsme se tedy snižování administrativního břemene tak, aby byla ochráněna práva a e, samozřejmě musí zároveň být splněny obě dvě tyto věci. Pak jsou tady různé pozměňovací návrhy, eh, které se dotýkají některých základních konceptů a komise se donívá, že je důležité, tak jak řeklo mnoho řečníků, abychom měli jasný právní rámec. Jsme ochotni tady spolupracovat s dalším legislativním orgánem tak eh, aby eh, to vše bylo praktické a jasné. Pokud jde o klíčové koncepty, je důležité mít širokou definici pojmu osobní údaje, tak aby byla zajištěna ochrana osobních údajů, ale zároveň musíme ty povinnosti mít praktické, proveditelné. Návrh komise proto obsahuje článek 10, který usiluje právě o zaručení toho, aby, i když ty definice budou obsáhlé, nevedly k přílišné těžkopádnosti při provádění. Pokud jde o anonymní a pseudonymní eh, údaje, tak to je velice zajímavý koncept, jsme ochotni se nad ním zamyslet samozřejmě vše v kontextu dostatečné ochrany. Anonymní údaje jsou svou definicí vyňaty eh, z působnosti a tím pádem návrh nařízení se na ně nestahuje. Pokud jde o různé pozměňovací návrhy, eh, které poukazovaly na územní kompetence, tak tady je důležité mít jasná kritéria. Myslíme si, že je důležité mít tady eh, jasné kritérium pro navázání nebo určení a dále taková kritéria, která umožní podnikům a aktérům pracovat nebo působit na stejné úrovni rovnoprávně. A ti, kteří jsou mimo Evropskou unii, ale chtěli by tady působit, tak by, s nimi by mělo být zacházeno stejným způsobem jako s ostatními. Myslíme si, že je potřeba v tomto nařízení zachovat technologicky neutrální charakter. To znamená, vše, co je zde nastaveno, by eh, mělo respektovat eh, technologický vývoj, který eh, v tuto chvíli existuje. Ne, takto, ale zároveň, aby to umožnilo zohledňovat změny, ke kterým dojde v budoucnosti. Musí to být dostatečně neutrální. Dále, komise chce, aby když dojde k souhlasu se zpracováním údajů, aby to byl kvalitní souhlas. A proto jsme tady navrhli různé aspekty, abychom právě tuto kvalitu zvýšili. Ovšem souhlasíme, že není nutné omezovat chování nebo možnost fungování informatických podniků. Samozřejmě, že by nebylo dobré, aby se tam neustále objevovala nějaká okénka, které by bylo potřeba zaškrtávat. Souhlas dotčené osoby není jediným faktorem legitimity. Jsou tady další faktory, například smlouva, smluvní vztah je jedním z těchto faktorů a potom je tady také vyváženost eh, zájmu. Svoboda podniků nebo organizací je velice důležitá, ale zájem té, toho dotčeného subjektu, té dotčené osoby, je také důležitá. Takže oba dva ty prvky musí být zachovány a vyváženy. Takže souhlas je opravdu důležitým prvkem ale není to jediný aspekt pro možnost zpracovávat údaje. Potom hlavní sídlo. My si v komisi myslíme, že je potřeba e, zabránit právní nejistotě. Je potřeba, aby existovalo nějaké jasné, jasný orgán na základě kritérií, které budou definovány. Pokud jde o jednotné kontaktní místo, tak to je jasné, že to slouží k zjednodušení a musíme to tam ponechat. Je to důležité pro celou tu architekturu, která má usnadnit budoucnost podnikům. Ovšem občany by eh, neměli být konfrontováni eh, jenom eh, s nějakou poštovní schránkou na národní úrovni. Měli by mít nějakého aktéra, který jim bude pomáhat na národní úrovni, měly by tam existovat určité mechanismy a je třeba zachovat tuto rovnováhu mezi právy spotřebiteli a tím, že chceme usnadnit fungování podnikům. Ovšem, musíme mít zjednodušení, to znamená jedno kontaktní místo. Není možné, aby eh, tady bylo nějakých 27 eh, nebo více regulátorů. Pokud jde o pojem dětí, bylo tady řečeno, že je důležité děti chránit mezi 13 až 18 lety. Dospívající jsou také skupinou, která musí být chráněna, také je zde důležité právo na zapomnění. Ehm, je potřeba, aby děti 13 až 18 let eh, byly eh, chráněni v souladu s normami OSN. Dále nechci samozřejmě přetahovat. Byla tady zmíněna otázka odlišení veřejného a soukromého sektoru. Tady jsou různé aspekty. Jednak současná směrnice neobsahuje rozdělení mezi soukromým a veřejným sektorem. V naší společnosti je stále více partnerství veřejného a soukromého sektoru a proto je důležité, aby jak veřejný, tak soukromý sektor mohli spolupracovat a to koherentně na základě stejných principů. Pokud tady máme nalézt eh, flexibilitu, tak v rámci nařízení návrh komise už obsahuje četné prvky, které mají zajistit zohlednění reality eh, veřejných sektorů členských států a také chceme zohlednit eh, ten tedy soukromý sektor v členských státech. Je důležité mít na paměti rozměr vnitřního trhu. Je třeba myslet na to, že chceme, aby to vše vnitrotržně fungovalo. A veřejný sektor je velmi klíčový pro fungování vnitřního trhu. Pokud jde o otázku odvětví a specifikací, akty v přenesené pravomoci, komise je stanovila především proto, aby bylo možné přizpůsobovat se technologickému vývoji a aby se zajistil aspekt vnitřního trhu. Ale vyslechli jsme vaše znepokojení a jsme ochotni projít si jednotlivé akty v přenesené pravomoci a uvidíme, jestli bude nezbytné je tam ponechat. Budeme s vámi na tom spolupracovat, samozřejmě i s radou. A pak e, jsou tady další věci, které jsou důležité pro právní jistotu, ale přesto je, e, umožňují některé věci konkretizovat. Je tady e, checks and balance, různé záruky a pojistky. A komise navrhla, že důležité místo bude mít kodex chování Měl by tam být mechanismus, který poskytne právní jistotu a na druhé straně eh, rada, která bude obsahovat všechny orgány na ochranu údajů a eh, tam vlastně bude takové vodítko pro to, jak postupovat konkrétně. Well, thank you very much indeed for, for setting out. Um... Děkuji za to, že jste tady nastavila některé tyto otázky. Určitě budeme mít příležitost pro další spolupráci. Teď se zeptám ještě eh, paní Komi, zda má ještě nějaké závěrečné poznámky, prosím. Ano, pane předsedo, bude to velmi rychle. Já se omlouvám, ale prostě nemáme čas a proto musíme požádat služby o posunutí některých lhůt protože my vlastně toto je jeden z prvních dokumentů IMCO, který má, o kterém se má hlasovat. Toto pak je tady slyšení, které organizuje ITRE a já jsem samozřejmě vzala v úvahu všechny poznámky, které tady zazněly. Myslím si, že v podstatě všichni souhlasíme. Kompromisní pozměňovací návrhy tudíž eh, zajistí, eh, budou snad v pořádku. A máme tady eh, 17. a 18. prosince Eh, eh, lhůtu pro pozněvací návrhy až 24. ledna se bude ve výboru hlasovat. Musíme věci tedy popohnat. Myslím si, že týmy už na tom pracují a samozřejmě, že eh, musíme spolupracovat s ostatními stínovými E, stínovými zpravodaje, ale myslím si, že opravdu máme tady velice dobré pracovní nástroje. Souhlasím, co se týče nezletilých, o tom, co tady bylo řečeno, že musíme také vždy se podívat na otázku věku. To je důležité definice nezletilé osoby. Někdy e, se uvádí 14 let, 15 let a oni ty věkové hranice v různých zemích jsou různé, takže je to důležité Děkuji a teď myslím, že je přesně půl jedné. Děkuji. Ano, 24. ledna to potvrzuji. Děkuji všem, děkuji za tyto příspěvky. Jenom abych zareagoval, eh, ano, eh, my jsme byli pozváni na slyšení ve výboru pro eh, občanské svobody a také, jak Lara zmínila, jedna, eh, slyšení ve výboru pro průmysl. Je velice důležité, abychom byli schopni tady argumentovat. Sejdeme se tady zase. Ve tři hodiny budeme diskutovat eh, situaci se zadáváním veřejných zakázek a také už jsem tady hovořil o tom Twitteru, že už je tady Twitter.